začněme. Item number one, adoption of... Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Máme několik eh, změn eh, k tomuto navrženému eh, bodu, pořadu jednání. Bod 26 projednáme po bodu 8, bod 31 po bodu 12 a bod 10 bude odložen. Máte k tomu nějaké námitky? Nevidím. Tímto je pořad přijat. Nyní sdělení předsedy v bodu 2. Rád bych vás pozval na koktejl tady v budově Evropského parlamentu v eh, půl sedmé dnes večer v eh, Brasserii ve třetím patře budovy Jan. Tuto eh, akci pořádáme společně s Evropským odborným a znaleckým institutem ve které jsou združení právní odborníci z celé Evropy, a na koktejlu bude představena nová kniha EEEI o právních poznacích v Evropě. Rád vás přivítám eh, na této akci společně s prezidentem EEEI. Tolik sdělení. Bod 3 schválení eh, pořadu jednání, pokud eh, nedostanu žádné námitky do konce tohoto zasedání k zápisu z 5. září 2016, tak budou, bude ten zápis považován za přijatý. Bod 4. Prezentace Evropské společnosti pro srovnávací právní historii. Já bych zde rád přivítal a nasledující e, hosty. Doktora Michala Gawentka z Gdaňské univerzity, doktora Matthewa Dysona z eh, Oxfordské univerzity, profesora Dirka Jirpauta z Genské univerzity a omlouvám se za výslovnost vašich jmen a doktorku Anu Klimaševskou z Gdaňské univerzity. Dovolíte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 I've received and indeed given z univerzity v Gdaňsku. Chci říci, že v tuto chvíli hovoříme opravdu o velmi složitých eh, záležitostech, i když hovoříme o dějinách práva a budeme se snažit hovořit co nejstručněji. To znamená, že chceme hovořit o naší práci a o těch myšlenkách, které se snažíme vytvářet. Komparativní dějiny práva mohou jít opravdu velmi dohloubky. Vše samozřejmě závisí na těch otázkách, které si klademe a také na finančních prostředcích. My jsme vytvořili, nebo v podstatě z té konference, která se odehrála v roce 2016, vyšel sborník, ve kterém najdete více jak 150 různých dokumentů a studií. Takže na jedné straně pracujeme na mikroúrovni, to znamená, že se zabýváme opravdu velmi úzkými profilovými otázkami, které se týkají velmi specifických událostí, právních zdrojů a také právních aktérů, které poté vedou samozřejmě k vypracování studií. Pak krátké příklady. Jak španělské právo změnilo své eh, kauzální a obyčejové práva právo. A tady hovoříme o dějinách, které jsou poměrně nedávné a týkají se nejenom nejvyššího soudu ve Španělsku, ale také propojenosti s německými soudy. To znamená, že tady hovoříme o interakci různých akademiků a soudců a jejich tedy spolupráci. Jako druhý příklad můžu hovořit o Libifiodorům. Hovoříme tady také o eh, odvolacím eh, soudu eh, v Amsterdamu. Hovoříme také o obyčejovém právu, které se poté dostalo nebo zaintegrovalo v podstatě do římského práva, a to už v 11. a 12. století. A ve chvíli, kdy hovoříme o otázkách vlastnictví, tak můžeme hovořit o různém vnímání a výkladu tohoto práva v průběhu opravdu tisíců let. To znamená, že tady hovoříme opravdu o velmi dlouhých dějinách. A další příklady. Například eh, belgický trestní kodex anebo jiné podobné kodexy nebo Eh, námořní právo ze severských zemí nebo další eh, specifické druhy práva. Jako například také dopady švýcarského práva, například na neférové zvýhodňování. A co třeba ta makroúroveň? Tady se snažíme chápat procesy, jak se právo mění a co také znamená národní identita v rámci těchto změn. To znamená, jak dochází k těmto změnám. Porozumět tomu je zcela zásadní. Jaká pravidla byla implementována efektivním způsobem na národních úrovních a také na přeshraniční úrovni. Co se týče té formální úrovně, jakým způsobem lze tedy toto sjednocovat přeshraničně, jak je to vůbec možné? Protože můžeme se podívat na to, že třeba velmi často to právo vypadá formálně stejně, ale přitom v praxi je uplatňováno jiným způsobem. Například máme zde Evropské soudy a Evropský soudní dvůr. Tady samozřejmě se různé věci opět řeší jiným způsobem. To znamená, ta rozhodnutí se zakládají na různých základech. To znamená, že i ty akce nebo ty v podstatě ty eh, věci, které vedou k tomu finálnímu rozhodnutí, se můžou lišit země od země. To znamená, že tady samozřejmě hovoříme o práci obyčejných lidí, o práci advokátů, o práci zastupitelů, která se v různých zemích liší. Chci říci, že právo nevychází pouze z formálních soudních rozsudků. Vychází samozřejmě z té z toho právního základu, ale také z fungování společností jako takových. To znamená, že je třeba vycházet také z konkrétních osobních příběhů. To znamená, potřebujeme tady znát co nejvíce příkladů a co nejvíce se z toho naučit. Takže když se podíváme z té nejvyšší úrovně dolů, tak se můžeme také podívat na práci pana profesora z Helsine, který se snaží vysvětlit úlohu kodifikace ve chvíli, kdy hovoří o modernizaci. To znamená, hovoříme tady o kodexy, které třeba možná vznikly před dvěma sty lety a vyvíjely se od té doby. To znamená, tady hovoříme o těch různých příkladech toho, co vedlo k modernizaci práva k té současné podobě. A také pan profesor Belov ze Sofijské eh, univerzity se věnoval otázce Evropy jako faktoru, který přispěl ke změnám a k vytváření bulharského práva. To znamená, jak ta supranárodní úroveň vlastně eh, má dopady i na národní úrovni. A jak se například eh, formovala rumunská a národní identita, jak k tomu samozřejmě přispěly i různé politické systémy, včetně toho fašistického a migrační vlny. A například dále duševní vlastnictví v novém kontextu digitálního trhu, eh, dopady a propojenost se Spojenými státy americkými a na arbitráže také eh, jako způsob řešení konfliktu v různých členských zemích a jiných státech. To jsou všechno témata, kterými se zabýváme. A jedna věc, eh, které se můžeme přiučit, je to, že vlastně komparativní dějiny práva a právo jako takové nám mohou pomoci dojít ke třem předpokladům. To znamená, společná, společné principy vycházejí ze společných potřeb. Společné Eh, společná pravidla vychází opět ze společných potřeb a ze společných myšlenek a také ten poslední předpoklad, to pravidlo, které vzniklo na, jin, na jednom místě, tam vzniklo v rámci toho jediného unikátního kontextu a nemůže být přeneseno v této identické podobě někam jinam pouze tak. To znamená, že tato práce nám pomáhá chápat tu současné právo a současné, současnou společnost. Samozřejmě ta práce je velmi namáhavá, vyžaduje velmi mnoho času. Je, musíme samozřejmě analyzovat ty současné právní rámce v jednotlivých eh, státech. My spolupracujeme s akademik, podniky a, a s, e, s různými spolupracovníky ve všech členských státech, ale ne pouze v rámci Evropské unie, ale opravdu na celém světě a snažíme se takto sbírat opravdu co nejrozmanitější e, zdroje. Chci říci, že naši spolupracovníci vyučují desítky tisíc žáků na celém světě a my také samozřejmě máme velmi bohatou vydavatelskou činnost, to znamená, že máme náš vlastní časopis, který je pravidelně vydáván. Mám tady několik eh, výtisků, takže pokud by někdo měl zájem, tak tady prosím je to k dispozici a samozřejmě vydáváme také velmi dobré studie eh, na pravidelné bázi. V roce 2010 jsme měli konferenci ve Valenci, v roce 2012 v Amsterdamu, v 2014 v Itálii a v roce 2016 ta poslední konference, o které jsem již hovořil, a další konference nás čeká v roce 2018 v Paříži. Takže naším cílem je chápat právo nad rámec národních hranic nad rámec těch současných hranic, anebo těch hranic, které možná vzniknou v budoucnosti. Já děkuji v tuto chvíli velmi Aně Klimaševské za všechnu její práci a v tuto chvíli jí také předávám slovo. Comparative legal history can help us Srovnávací právní dějiny nám mohou pomoci pochopit, jak úspěšně přivodit eh, změnu v právu. Hlavním signálem je, že obsah eh, právního systému a právní kultura se mohou eh, v čase měnit. Srovnávací právní dějiny nám mohou ukázat, jak ta eh, změna přišla. Eh, v 19. Eh, století, na no, začátku 19. století, celá řada institucí a norem francouzského, pruského a rakouského práva byly na polském území vnímány jako cizí a vnucené. A proto se setkávali s silnou opozicí. Nicméně po více než 100 letech během eh, kodifikace a sjednocování eh, Polska eh, se ukázalo, že zástupci jednotlivých regionů No, velmi přilnuli ke svému místnímu právnímu systému. Začali eh, hájit eh, tento eh, systém a navrhli, aby jeho součásti vcházely v, platnosti, v platnost na území celé země. Ukázalo se, že Jednotlivé právní kultury eh, si osvojili generace právníků, soudci, eh, státní zástupci, advokáti, kteří eh, v nich vyrostli, stejně tak jako celá společnost. Něco, co původně bylo vnímáno jako cizí a vnucené, začali lidé vnímat jako jejich vlastní eh, národní právní tradici. Ten proces eh, osvojování si vyžádal čas. Eh, bylo třeba, aby ty normy byly integrovány do vzdělávacího systému právníků, jak ukazují paralelní příklady v německé kodifikaci. A pomáhaly jim také efektivní pravidla Samozřejmě ta úroveň přijetí se eh, liší podle kontextu, stejně tak jako výsledky. Například eh, není vždycky eh, platné, že cizí je odmítnuto v určité fázi. Právní systém může jenom špatně vnímat, že je něco cizího. Například nejčastější stereotyp o polském obchodním právu je, že jeho eh, stávající pravidla eh, v současné době eh, vycházejí čistě z německého obchodního práva nebo kodexu z roku 1897. Ale přitom polské obchodní právo Mm, se hlavně utvářelo v meziválečném období po vydání eh, polského obchodního zákonníku. Řada polských komentátorů se tehdy eh, snažila poukázat na to, že jednotlivé články eh, doslova vycházejí z obsahu jiných evropských kodexů, zejména toho německého z roku 1897. Nicméně eh, dnes eh, bylo do značné míry zapomenuto, že většina eh, přípravných prací pro, na polském obchodním právu vycházela právě ze francouzské právní kultury. To je institucionální a legislativní základ odvozený z francouzského zákona. Ustanovení francouzského obchodního zákonníku platila v Polsku více než století generace právníků a, a soudců si e, je osvojila. Musíme také mít na paměti, že autoři e, obecného e, obchodního zákonníku z roku 1861, který předcházel tomu z roku 1897, také spolehali na francouzská řešení do značné míry, takže ta východiska pro německý model obchodního práva se e, nevzala z čistého nebe. Naše právní historie je často e, propojenější, než si e, uvědomujeme. Pokud jde o ten proces přijímání, v čase během prostřednictvím vzdělávání a vlastních vlastností, tak tam lze udělat jednu výhradu. Polské zkušenosti ukazují, že určité ideologické hranice přijímané společností a, a hluboce zakořeněné v jejich tradicích nelze snadno napadnout. Na začátku 19. století proběhla dlouhá vášněvá diskuse o výjimce z francouzského eh, občanského zákonníku, který například eh, zaváděl instituci eh, sekulárního manželství. Každá revize se zaměřovala na tato ustanovení poté, co eh, byla zavedena tato instituce manželství. V důsledku napoleonský kodex eh, přežil na polském území až do eh, roku 1946. Nedávné protesty proti dalšímu zúžení protipotratového práva v Polsku jsou výmluvným příkladem toho, jak může být riskantní Eh, porušit eh, sociálně eh, přijatou ideologickou vrstvu. To byly protesty proti zničení ideologického kompromisu osvědčeného v čase. Proto není tak důležité, aby právní normy vytvářely národní zákonodárné orgány. Děkuji. Okay. Jedním z cílů našich společností je zajistit, aby lidé z různých eh, tradicí, jejich vývoj eh, a také, aby docházelo tedy eh, k výměně názoru ohledně tohoto vývoje. Na rozdíl od mnoha jiných oblastí nemáme v, v právní oblasti laboratorní testy. Ovšem srovnávací právní historie nám pomáhá chápat, jak nová pravidla a instituce mohou fungovat v reálném světě v situaci, kdy není jiný způsob, jak je otestovat, eh, kromě samotné praxe. Ovšem eh, dějiny a minulost jsou eh, obrovským, obrovskou zásobárnou takových myšlenek. A my chceme využívat myšlenky nejenom z jednoho státu Evropské unie, ale ze všech. Zajímavý příklad nebo takový drobný záblesk či vhled jsou lidé, kteří hovořili o společném občanském zákonníku eh, pro Evropu. Pro někoho je to sen, pro někoho noční můra, pro někoho je to reálná možnost, pro někoho je to absurdita. Nejabsurdnější vůbec nápad, jaký kdy, koho kdy napadl. Ale všichni se shodneme na tom, že je to nov, něco nového. Takže nemáme žádná pevná fakta, pevné skutečnosti, ale komparativní eh, dějiny právní nám eh, nabízí Eh, určité srovnání. Například eh, sjednocení soukromého práva v Německu v 19. století. Jsou tam paralely, protože tam bylo mnoho států v Německu, i tak jako je teď mnoho států v Evropě. Evropský parlament měl určitý, eh, určitou paralelu v Reichstagu, ehm, Bundesrat jakožto rada a um, ehm, court, máme také soudní dvůr, Reichsgericht, um, a tak dále. Ovšem, není tak eh, obtížné shledat také rozdíly. Například um, ten plamen eh, zápasu o společný právní kodex občanského práva nehoří tak silně jako tehdy v Německu. Němci se začali vnímat jako jeden lid. A proto tato myšlenka mohla snadněji se prosadit, že tudíž, protože jsou jedním lidem, potřebují společné právo. Ovšem, stěží můžeme něco podobného konstatovat o současné Evropě. Na rozdíl tehdejšího Německa, Evropa nemá společný jazyk a jednotná kultura je teprve v plenkách. Takže můžeme pochybovat o možnosti jednotného právní, jednotné právní kodifikace pro celou e, Evropu. Ale samozřejmě, jak ukazuje Německo, za necelé století se hodně může změnit. V roce 1840 eh, se ozvalo v Německu eh, první volání po společném občanském zákonníku a okamžitě to bylo sestřeleno. V roce, deva, v roce 1900 už eh, tento zákonník existoval. Navzdory všem možným rozdílům. Existuje a dá se nalézt mnoho paralel či potenciálních paralel mezi aktéry 19. století a toho procesu sjednocování Eh, soukromého práva v Německu a toho, čeho jsme eh, nyní svědky v Evropě. Postoj veřejnosti je srovnatelný. Je tu, eh, existují společné politické instituce, včetně nejvyššího soudu, elitní státní úředníci, ehm, právnická ehm, ideologie a tak dále. vzhledem k těmto ehm, obdobám se nabízí ospravedlnitelná otázka, zda se, zda se z dějin Německa mohou poučit tvůrci budoucího evropského občanského práva. A některé z těchto prvků, náznaků, odpovědí jsou v dokumentu, který tu sebou mám který vám chci stručně před, představit. Samozřejmě to nemůže být eh, sepsáno jednou osobou, ale eh, několika eh, komisem či výbory, přípravným, expertním a dále schromážením politických zástupců a dalších zúčastněných stran. Dále je k tomu potřeba určitá míra abstrakce, aby bylo možno se dohodnout. Při takové vyšší míře abstrakce zůstane dost prostoru k interpretaci, přizpůsobení a vývoji. Návrh eh, takového zákonníku eh, by se měl vystříhat otázkám, které by vyvolávaly eh, příliš mnoho, příliš mnoha a příliš celou debatu. Například, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví. Ale Každopádně historie může inspirovat či varovat, ale v tomto případě um, tu máme se rysuje určitý rámec eh, společného soukromého práva. Ovšem, než bychom se pustili do tak obrovského projektu společného zákonníku, společné kodifikace soukromého práva v Evropě, bylo by potřeba pracovat na vytvoření společné právní struktury. A eh, náš institut ESLH na tomto právě pracuje, to znamená na vzniku společné eh, právní kultury, která však není eh, monolitickou monokulturou, ale eh, která funguje tak, že se může eh, Belgičan něco po, naučit z německé právní historie, kdy eh, sedí eh, po boku mm, dalších expertů z Francie a Polska, o tobou se může něco poučit. Co se bude dít dál, závisí na vás, na politicích. V naší ehm, v naší společnosti studujeme dějiny, ale nevytváříme je. Vy je vytváříte ale my doufáme, doufáme, že ti, kdo tvoří dějiny, místo aby je studovali, eh, prokáží určitou eh, tvůrčí schopnost a eh, otevřenost novým řešením, protože ideál by neměl být používat dějiny tím, že je budeme opakovat, ale používat je tak, že tuto, tyto dějiny překročíme, dostaneme se na dně, za ně a dál. Nevím přesně, kolik naše společnost nebo do jaké míry můžeme my pomoci. My jsme se v podstatě od začátku soustředili hlavně tedy na ten akademický výzkum, protože chceme znát pravdu a chceme ji také prokázat. Nicméně, pokud bychom opravdu mohli pomoci, tak nám dejte vědět. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji vám za to, že jste přišli. Děkuji vám také za vaše prezentace, které se týkaly vaší velmi důležité práce a důležitého výzkumu. Dívám se, zdali se někdo hlásí o slovo. Ano, pan Zběvka se přihlásil. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Možná, že tohle nebude tak ani otázka. Spíš bych chtěl poděkovat eh, našim hostům, eh, že přijeli pozvání a měli chuť se setkat se členy právního výboru Evropského parlamentu. Chtěl bych akorát uvést, že vy svojí prací, čili těmi právě komparativními studiemi, otevíráte, anebo abyste alespoň měli otevírat oči nejenom zákonodárcům, ale taky eh, těm, eh, kteří eh, práva využívají každý den. V tom smyslu, že vzájemné ovlivňování právních systémů eh, jsou vidět už eh, stovky let, eh, že to, co děláme dnes v Evropské unii, kdy se snažíme nalézt minimální standardy společné všem členským státům, není nic nového. Odpor existoval před dvěma sty, třemi sty lety a odpor existuje i dnes. Nicméně cílem vaší práce je vytlač, tedy, přinášet nové myšlení, že bychom se neměli eh, zamykat do nějaké skamněliny, že musíme být otevření, že naším eh, povinností, jak tady říkáme na eh, našem výboru, je budovat společnou právní kulturu, že máme řadu fantastických příkladů toho, že společná evropská právní kultura je možná. Kolega, který pracoval v předchozích obdobích na našem výboru s námi profesor Berlingen často opakoval a mluví o tom dodnes, že bez eh, společné eh, solidní eh, právní kultury společenství nám nebo bude těžko, abychom dosahovali společných epochálních řešení do budoucna, která budou ukazovat, jak dalece může zacházet evropská spolupráce. Takže naše spolupráce se samozřejmě nemůže eh, mm, eh, opírat eh, o konkrétní otázky, ale ten přístup, to ukazování toho, jak v čase se navzájem potýkaly různé otázky a jak Eh, se jednotlivé prvky ovlivňovaly, tak to nám bude velice užitečné. Takže ještě jednou vám děkuji eh, za eh, užitečné vystoupení. Děkuji paní Hautala. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za ty prezentace, které jsem měla možnost vyslechnout. Přišla jsem trošičku později. Jeden z vás říkal, že že pokud bychom chtěli společnou právní kulturu v Evropě, tak bychom potřebovali podporu vlastně mnoha různých lidí z různých států, kteří, kteří by byli ochotni společně hovořit. Vy jste ale zmiňoval neustále pouze ty velké země a poté ty středoevropské země. A já si myslím, že je třeba se dívat také na více, eh, více na ty periferní eh, státy a země. Například já se ptám, zda jste se opravdu zabývali i právními systémy těch periferních zemí. Ano, myslím si, že máte pravdu v souvislosti s tou vaší otázkou, protože lidé většinou myslí na ty velké státy, ale já sám jsem z malé země, já jsem z Belgie. Já si myslím, že my se v rámci naší společnosti určitě i na ty jiné systémy díváme, protože my chceme, aby lidé slyšeli o těch jiných menších okrajových státech. To znamená, že nechceme, aby se neustále zmiňovalo a připomínalo pouze, já nevím, ty systém, systém ve Francii, ve Spojeném království, v Německu. Ne. A chci říci, že na posledních eh, setkáních naší společnosti se odehrávalo přesně toto. To znamená, že my jsme nezmiňovali pouze severské země, které já tady poměrně dobře znám, protože jsem eh, často navštívil, eh, navštěvoval Švédsko, Norsko a jiné země, ale chci říct, že tady ten rozsah působnosti se rozhodně zvětšuje. To znamená, že samozřejmě v těch tradičních učebnicích se zmiňovaly pouze ty, řekněme, zakladající eh, státy, ty velké státy, ale v tuto chvíli už se zmiňují i jiné státy. Já jsem například právě teď od svého polského kolegy dostal první polskou knihu o polském právu v angličtině. Já jsem eh, samozřejmě měl možnost eh, číst knihy v různých jazycích, ale v polštinu jsem číst nemohl, takže tady je prosím vás kniha eh, psaná anglicky, nebo máme tady v angličtině knihu o polském právu. Můžeme samozřejmě číst i o dalších právních systémech v jiných jazycích, Nechceme tady také nějakou jazykovou monokulturu, to rozhodně nechceme a nechceme se zaměřovat pouze na velké státy a pouze na velké jazyky. Takže doufám, že jsem tady nevytvořil nechtěně nějaký špatný dojem. Pan Lepeton? Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych rád poděkoval zástupci Společnosti pro um, komparativní právní dějiny. Samozřejmě, že je to zásadní disciplína eh, srovnávání, která mm, umožňuje pochopit interakce, která hrály roli eh, v našich dějinách. A takových interakcí bylo mnoho v evropských dějinách například polské eh, právo, které se inspirovalo eh, právem německým a francouzským, jak jsme tady slyšeli. To jsou prvky, které jistě poskytují mnoho mat- materiálu k dalším úvahám. Já bych eh, si přál, abychom i nadále rozvíjeli tyto aspekty z eh, srovnávacího práva. Je to eh, významný zdroj inspirace a souhlasím s panem Erbou, že musíme využívat eh, minulosti k tomu, abychom utvářeli a formovali budoucnost. Tady myslím, že se shodneme. Kde již se možná shodneme méně, je, že někteří z přispěvatelů mezi poslanci se snaží srovnávací právo využít k ospravedlnění evropského sjednocování, což je ideologický rozdíl, s tím nemohu souhlasit. Já samozřejmě eh, jsem eh, se příznivě stavím k tomu, aby se evropská práva vzájemně obohacovala eh, recipročním způsobem. To se dělo a dít se to bude. Ale jsem hostilní vůči Integrace příliš silné, příliš přehnané, protože je to proti tomu, co nás učí srovnávací právo. Vy byste chtěli zabít to, tu rozmanitost bohatství evropské, evropských práv tím, že vytvoříte jedno příliš eh, unifikované právo. Já samozřejmě podporuji Evropu národů, založené na koordinaci, která přitom respektuje Eh, práva různých Evropanů, ale jsem eh, nepřátelsky se stavím k příliš přehnané integraci a vytýkám Bruselu, že to nechápe a snaží se vynucovat eh, tento pohyb k příliš sjednocenému právu. Komise tím ničí svůj vlastní evropský projekt. A proto jsou tu lidé jako já, aby nabízeli alternativu. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Jednota v rozmanitosti, pane Lebretone, to je v každém případě moto Evropské unie, takže se rozhodně nemusíme bát, že bychom rozmanitost nepodporovali. To je samozřejmě také úkolem Evropské komise se držet tohoto základního principu. Já bych tuto chvíli rád poděkoval všem našim váženým hostům za to, že za námi přišli. Jsme velmi rádi, že jste zde odprezentovali svou práci. Víme v tuto chvíli opravdu, že vaše společnost existuje. To znamená, že pokud bychom potřebovali vaší pomoc, tak víme, na koho se obrátit. Děkuji. We continue by takže budeme pokračovat bodem eh, číslo 5 eh, eh, a sice projednání pozměňovacích návrhů k přeshraniční přenositelnosti obsahových služeb online na vnitřním trhu a slovo dostává Jean-Marie Cavada, zpravodaj. <coughs> Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Drzí kolegové, já bych chtěl předně poděkovat um, za uh, stanovisko všem uh, stínovým zpravodajům. Chci poděkovat za velmi dobrou práci až eh, do hlasování na výboru Jury za několik týdnů. Takže když se podíváme pečlivě na ty pozměňovací návrhy, tak eh, si možná můžeme uvědomit, že ty body, které se váží k tomuto tématu, jsou předmětem konsenzu, ať už v rámci výboru Jurid, což mě příliš, což mi nepřipadá tak těžké, ale i eh, s výborem Kult, eh, s výborem IMCO a ITRE, které se k tomu budou vyslovovat. Takže v perspektivě kompromisu chci právě vnímat i diskuze o tomto tématu a jsme vám i nadále k dispozici. Pokud jde o harmonogram práce, tak než e, se začneme vyslovovat k věcné stránce věci, tak jak to vypadá? 20. října první zasedání stínových zpravodajů eh, k návrhu tohoto návrhu o přezraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah 20.10. Dále 8. listopadu bude možnost druhého zasedání stínových zpravodajů. Mezi těmito dvěma zasedáními, čili mezi 20. říjnem a 8. listopadem, naše týmy budou moci spolupracovat, aby vyladili kompromisní návrhy, které chceme vytvořit a 28. listopadu se bude hlasovat na výboru Jury o návrhu zprávy. Takže ještě jednou opakuji data 20. Eh, tohoto měsíce, dále 8. listopadu, dále 28. listopadu. To jsou ta tři klíčová data, děkuji, že si je poznamenáte. A teď eh, k věcné stránce věci, eh, jaké jsou hlavní směry vyjednávání, pozměňovací návrhy Jury a konsolidované zprávy bod za bodem. Zdá se, že eh, ty hlavní směry navrze, navržené stínovým zpravodajům um, jsou následující. Pokud jde eh, o rozsah působnosti, stanuje se tady, že přenositelnost umožňuje těm abonentům získat přístup ke službám, které legálně mají, když se přesunují ehm, mezi ehm, členskými eh, státy, mezi různými státy Evropské unie a musí splnit několik podmínek. Jednak autentifikace předběžná ehm, členského státu, v němž jsou usazeni, v němž mají bydliště. Dále respektování autorských práv a to musí být zajištěno prostřednictvím poskytovatele obsahu. A dále absence eh, dodatečných nákladů na přenositelnost. Jak jsem to již vysvětlil několikrát dříve, přenositelnost přes hranice rozhodně eh, nemůže znamenat úplný eh, přístup eh, přeshraničního charakteru, to znamená, že to žádným způsobem nenaruší ochranu stanovenou autorským právem a nebudeme, to by mohlo vyvést z míry trhy a ehm, ohrozit ehm, tvorbu. A, takže je tu hm, ta eh, autentifikace, ta přítomnost hm, v určitém členském státu, rezidence. Hm, zdá se, že všichni se shodují na tom, že tu je určité dočasné období mimo ten členský stát, kde má abonent obvyklé bydliště a že po takové období by bylo dobré upřesnit, že toto období strávené mimo obvyklé bydliště eh, nemůže mít konkrétním způsobem limitována, to by bylo samozřejmě eh, velice složité. A pokud jde o definici ehm, poskytovatelů online služeb, poskytujících obsah, tak tady může být opt-in pro všechny eh, služby zdarma, které budou v rozsahu působnosti mm, nařízení. Opět tady myslím, že bude asi konsenzus bez jakýchkoliv velkých eh, překážek. A pokud jde o ex- existenci růz- různých odlišných místních katalogů, tak nejsem proti tomu, aby mohli povolit svým abonentům eh, tyto poskytovatelů získat dočasně přístup ke katalogu ve státě, kde se nachází nad rámec toho katalogu, který mají v zemi bydliště. A pak seznam ověřovacích prostředků. Dobré vůle členského státu, tedy upřímnosti ověření. Tady musíme mít jistotu, že to prohlášení Eh, o eh, bydlišti je ověřitelné a zatím se členský, z pozměňovacích návrhů mám eh, tři vývody. Ehm, samotné čestné prohlášení není ještě takovým spolehlivým způsobem. Ehm, není možné žádat ovšem po abonentovi, aby um, předložil více než uh, dva způsoby takového ověření. Nemůžeme vytvořit nějakou inkvizici, nějakou uh, policii, uh, která by tohle vyšetřovala, to není přípustné. A v případě důvodné pochybnosti ohledně členského státu bydliště um, musí být možnost požádání, opětného požádání o předložení um, těch prvků pro ověření um, členského státu bydliště, na tom není nic šokujícího, je to takové zabezpečení. Takže eh, zkrátka i ten poskytovatel sám musí respektovat pravidla, eh, která mu předkládáme. Takže jsem otevřen návrhům, které možná budete mít eh, a všem možným diskuzím ohledně toho, jakým způsobem konstruovat ehm, tu naši zprávu, ten naše stanovisko k tomu. Dále, eh, smluvní doložka, která omezuje přenositelnost. Ta přenositelnost ehm, podle mě by neměla být eh, omezená smluvními doložkami, kromě těch, které umožní eh, dodavateli neposkytovat přenositelnost abonentovi, který nepředložil ehm, ty dva až tři dokumenty, které po něm požadovali, jimiž se ověří správnost, věrohodnost eh, toho deklarovaného státu bydliště. A pokud jde o dopad eh, po eh, třech letech po vstupu do vstupu v platnost, ověření vyhodnocení, tak bychom měli vyhodnotit zejména ty ověřovací prostředky, které zvolíme a dále identifikovat určité inovace, ke kterým dojde a které se objeví v průběhu těch eh, příštích let, protože všechno, co se týká audiovizuálních služeb a služeb eh, online, ehm, tak eh, nám ukazují, že se věci vyvíjí velmi rychle. Takže bychom se neměli uzavřít do něčeho, co po deseti letech bude úplně překonané. Takže musíme koordinovat s klienty, poskytovateli. Eh, jinak aplikační lhuta 12 měsíců, to se zdá být v pořádku, nic nebrání tomu, aby poskytovatele um, uvedli v platnost tuto přenositelnost ještě před vypršením této lhuty s tím, že tak či onak eh, k tomu dojde, takže oni musí mít možnost eh, to realizovat i v předstihu. Já jsem samozřejmě k vám, vám všem dispozici a těším se na vaše komentáře a na další pokrok v tomto textu. Děkuji. Pač. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli dostane slovo pan Marko Sulo, zodpovědný za stejnou složku za výbor Vimko. Jak jistě víte, jde o přidružený výbor podle pravidla 54. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mohu ve vašem výboru hovořit o tomto tématu. Chci říci, že já zcela chápu, co stojí za tím postojem, za tím hlasováním. Samozřejmě, že celá ta zpráva je daleko komplexnější a složitější, než bychom si byli bývali mohli myslet. My jsme hovořili o těch eh, lhůtách, přizpůsobili, přizpůsobili jsme se jim a předložili jsme také příslušné eh, dokumenty, protože samozřejmě chceme, aby ta práce skončila co nejdříve. Nicméně musím říci, že pokud bychom na to měli ještě trošičku více času, tak by ta zpráva byla daleko eh, lepší a vyváženější. My jsme přidruženým výborem podle pravidla 54 a my jsme se vyjádřili v podstatě prakticky ke všem článkům 34 v podstatě chci říct, že skoro všechny, všechny politické skupiny v rámci našeho výboru s tímto s, e, textem souhlasily. To znamená, že si všichni uvědomujeme, jak důležitý tento text je. A po tom, co řekl pan eh, Kavada, je mi jasné, že jsme v souladu opravdu u naprosté většiny věcí. To znamená, že chceme opravdu zajistit eh, podstatě neexistenci diskriminace při těchto eh, případech přenositelnosti obsahu. Je třeba se zaměřit na práva a možnosti pro spotřebitele, aniž bychom tady způsobili nějakou příliš velkou eh, zátěž. Co se týče verifikace, tak tady rozhodně nemůžeme používat více jak dva prostředky a nesmí to také vést eh, k nějakému neospravedlnitelnému zásahu do soukromí. To znamená, že ta verifikace musí probíhat takovým způsobem, aby zajistila správnou implementaci tohoto principu přenositelnosti. Samozřejmě, že to bude v první fáze velmi těžké. My chceme v každém případě zajistit to, aby to fungující pravidlo přenositelnosti mělo opravdu zásadní dopad na to fungování trhu a to po celém řetězci. Chceme zajistit eh, stejnou úroveň kvality, chceme také zajistit stejnou úroveň informovanosti spotřebitelů. A musím říci, že Tady nikdo se nesnaží nikomu vnucovat práva třetích zemí. Chci říct, že souhlasím eh, s většinou těch pozměňovacích návrhů, protože jsou zacílené na ochranu spotřebitelů a na ochranu také zájmů odvětví a jejich finančních modelů. To znamená, že ten první text eh, pana Kavady se setkal opravdu s velkým eh, souhlasem a porozuměním a doufám, že ten konečný text opravdu si získá podporu všech výborů, všech politických uskupení. Myslím si, že to bude velmi dobrý text a vyrovnaný text, který bude dobrým základem pro naše vyjednávání s dalšími institucemi. Děkuji. A paní Sabine Frahajen za výbor pro kulturu, který je také přidruženým výborem podle pravidla 54. V první řadě pane předsedo. Milý Jean-Marie, chci říci, že my jako výbor pro kulturu jsme opravdu velmi rádi, že můžeme představit naše stanovisko a postoj tady také ve vašem výboru. Chci říci hned na začátek, Poté, co jsem si tedy vyslechla pana Zula, my opravdu velmi vítáme, že v těch hlavních směrech se opravdu eh, můžeme říci, eh, shodujeme, to znamená, že nejsme příliš daleko od sebe, to znamená, že ten hlavní cíl, ten účel, to znamená zajistit přenositelnost těch legálně získaných eh, obsahů, eh, je princip, který je tady implementován a to je také něco, co bylo pro náš výbor pro kulturu zcela zásadní. Dále poté ten princip teritoriality a eh, ta zásada ochrany autorského práva, to bylo pro nás také zásadní, to znamená, že vidíme, že tyto principy jsou zde chráněny na velmi vysoké úrovni. To znamená, že tady hovoříme opravdu o přenositelnosti, nehovoříme v podstatě o nějakém přístupu přes zadní vrátka, což je zcela zásadní a vidím, že i výbor Jury se stejný zásad držel, to znamená, že to opravdu velmi vítám. To znamená, i naše stanovisko v podstatě se řídilo tím, že nechceme tady prodlužovat nějaké eh, další lhůty, že nechceme nějaké vyhraněné, omezené časové období. Eh, to znamená, že eh, tady se opět potvrzuje, že tady opravdu chceme něco, co je podložené, co není jaksi snaha o nějaký přístup přes ta zadní vrátka, jak jsem již říkala, a jde nám opravdu o to podržet se a držet se opravdu i toho teritoriálního principu, toho principu toho stáleho bydliště. A my jsme to také ve výboru kult eh, říkali, musíme si tady ty věci správně definovat. Ty definice musí být eh, jasné. My hovoříme o dvou kritériích, která je třeba převzít, to znamená verifikace toho bydliště a my jsme eh, říkali, že chceme minimálně dva prostředky, jakým prostřednictvím se tato verifikace bude provádět, ale ale ne více. To znamená, že chceme v podstatě opravdu zajistit eh, správnou verifikaci a je třeba se opravdu dobře zamyslet a dobře zvážit, která z těch kritérií tedy budeme chtít využívat. Minimálně tedy dvě kritéria pro tu verifikaci. Co se týče toho principu teritoriality, tak na ten jsme upozorňovali a zdůrazňovali, protože chceme i nadále podporovat kulturní rozmanitost, diverzitu eh, v odvětví mediální sociálním a kulturním. Co se týče těch eh, modelů financování, tak tady je také třeba zajistit rozmanitost a také to samozřejmě vychází z těch eh, eh, přeshraničních licencí. To znamená, je to samozřejmě téma licencí, které je třeba ještě eh, rozpracovat a proto, aby byla zajištěna tato přezahraniční eh, přenositelnost. Nicméně tady nechceme nastavovat žádné povinnosti, žádné eh, závazky nevyhnutelné. My vítáme tedy také, že tady ty možnosti existují také pro bezplatné služby, to znamená neplacené služby, takzvané free to the air, to znamená tyto bezplatné eh, služby, které mohou využít tu možnost opt-inu pro přenositelnost, to znamená poskytovatele služeb, obsahu, eh, který je bezplatný. Eh, u těchto eh, služeb v tuto chvíli se nehovoří o žádné verifikaci, nicméně se tady hovoří o té možnosti opt-inu bez jakéhokoliv, jak bez, jakého, bez jakýchkoliv povinností. Tedy. To znamená, o o přenositelnost jde nám všem. My to vítáme, my vítáme toto eh, stanovisko výboru Jury. Myslíme si, že se opravdu slučuje v mnoha bodech s naším eh, stanoviskem. A myslím si, že s tímto návrhem se nám podaří získat podporu velkého počtu obyvatel a že budeme moci také vyřešit ty problémy, eh, se kterými v tuto chvíli samozřejmě bojujeme. To znamená, že to bude také jeden z příkladů, jak budeme moci dokázat, že prostě nejde o tu bruselskou bublinu, že se opravdu zajímáme o ty eh, problémy, které, kterým naši občané eh, každodenně čelí. To znamená zajistit, aby naši občané opravdu, i když se nacházejí v zahraničí, zahraničí mohli využívat své oblíbené služby, ať už se v zahraničí nacházejí ze soukromých důvodů, ze studijních eh, důvodů či z pracovních důvodů. To znamená, já si myslím, že to opravdu povede k velkému ulehčení těch svízelností, se kterými se v dnešní době mnoho z našich občanů potýká. Eh, tady si myslím, že jsme všichni na stejné lodi, ubíráme se stejným eh, směrem. Eh, výbor pro vnitřní trh si myslím, že se drží velmi jaksi podobně silně tohoto stejného směru, takže já vám v tuto chvíli velmi děkuji. Uh, thank you very... Já vám také mnohokrát děkuji a nyní za Evropskou komisi paní eh, Agata Džerba nebo Herba eh, z DG Connect. Děkuji. Eh, my nemáme žádné konkrétní připomínky. Vítáme tu zprávu zpracovanou panem Kavadou a těšíme se na další rozpravu. A také vítáme, že ty myšlenky jsou velmi blízko návrhu komise a ty nejdůležitější základní principy, to znamená ta právní fikce, eh, ve které ten návrh spočívá, povinnost eh, zajistit eh, přenositelnost, jsou zachovány v této zprávě. Děkuji. Děkuji vám, pan Kester. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kavado za dobře odvedenou práci a za dobrý podklad, který jste vytvořil, milé kolegyně a kolegové. Já si myslím, že tenhle návrh je malým důležitým krokem směrem k evropské integraci. A ta diskuse právě ukázala, že tady máme eh, konsenzus v řadě otázkách jdoucí napříč frakcemi. Zatím se shodneme, že uživatelé bez časového limitu mohou čerpat z přeshraniční portability, než by z ní měli mít možnost čerpat, že eh, tam nesmí být žádné dodatečné náklady eh, kvůli využívání portability a také se shodneme, že uživatelé musí mít přístup k eh, lokálnímu repertoáru eh, nějaké online služby, když jsou v EU v zahraničí. Potom ještě kriticky se eh, diskutuje ověřování IP adres. Já jsem rád, že v návrzích řady dalších kolegů už eh, to není v seznamu ověřovacích prostředků. Já si myslím, že kontrola eh, eh, IP adresy není ani efektivní nástroj, ani nástroj, který by byl nepochybný s ohledem na ochranu dat a jsem, doufám, že tento názor IMCO tedy se dále projeví a na zasedání sínových zpravodajů toto budeme dále, doufám, eh, projednávat. Ještě bych eh, poukázal na několik věcí, které eh, jsou nebo které budeme muset projednávat na dalších tedy zasedáních. Za prvé přeskum dočasného pobytu na základě kontroly IP adresy ve 215 a 218 se navrhuje použít kontrolu IP adresy a k e, přeskumu e, dočasného pobytu uživatele. Já si říkám, z jakého důvodu by něco takového mělo být přeskoumáváno. Je to proto, že by mohli uživatelé používat geoblocking když někdo z vnějšku EU chce se dostat k jejich obsahu. Potom další věc je tady otázka a technologické neutrality. Některé pozměňovací návrhy eh, zde hovoří o tom, že bude povinnost, aby poskytovatele služeb eh, ty služby nastavili technologicky neutrálně. Mně se klade otázka, jestli tady nechceme regulovat příliš eh, přísně Potom je tady třetí eh, požadavek vytvoření eh, úřadu, který by měl eh, dohlížet na implementaci tohoto nařízení. To navrhujete vy, pane Kavado, a já si myslím, že je třeba se zamyslet, jestli takovýto úřad opravdu by dával smysl, jestli by byl přiměřený. V Evropě se pořád vede debata o příliš velké byrokracii Eh, takovýto návrh eh, by v zásadě dobré nařízení vystavil kritice a myslím, že je třeba se eh, intenzivněji nad tímto ještě jednou zamyslet. Děkuji. Děkuji vám, Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Já a hladce navážu na kolegu. Nejdříve poděkuji zpravodaji panu Kavadovi za jeho super zprávu. Myslím si, že je to opravdu dobrá zpráva a dobrý podklad a spousta kolegů už to říkala. Máme tady do značné míry schodu, pokud jde o cíl návrhu nařízení, a sice o přeshraniční portabilitu. Jde o přístup, to je třeba ještě jednou zdůrazňovat. A potom je tady také velká schoda ohledně toho, že ty online služby musí nabízet také dobrovolný opt-in bez příplatku a myslím si, že některé pozměňovací návrhy s ním počítají. Myslím si, že je uh, uspokojivé, že tady proto máme širokou schodu. Ty nejdůležitější uh, body, uh, které musíme ještě vydiskutovat v nadcházejících týdnech, je otázka, jak definovat členský stát pobytu a dočasného pobytu. Uh, a jak tady budeme to přeskoumávat. Já chci ještě eh, eh, zdůraznit za sebe, že ženský stát eh, pobytu trvalého, tak tam je to, že to můžou mít lidé jenom v jednom běžném ženském státu, ten svůj běžný pobyt. Čili já jsem pro jeden členský stát EU jako místo běžného pobytu Potom eh, další eh, definice, ten eh, předběžný, tedy ten dočasný pobyt, tam bychom to měli definovat bez časového omezení, protože jinak bychom riskovali, že některé cílové skupiny budou vyloučeny z nařízení. Tady myslím například studenty Erasmu a také ty, kteří Eh, cestují přes hranice eh, za prací eh, pravidelně. Mm, potom tam definice té oblasti sídla. Tam bychom neměli dávat žádný uzavřený seznam identifikačních kritérií. O tom jste hovořil, pane Kavado. Já si myslím, že svět se mění tak rychle, že prostě tady potřebujeme určitou flexibilitu, ale zase na druhou stranu také určitou právní jistotu musíme vytvořit. Ještě se připojím ke kolegovi Kestrovi, k tomu, co e, říkal na téma, jestli potřebujeme e, nový úřad e, k dohledu nad implementací nařízení. Mně se to nezdá, zatím ty návrhy, které byly podány, vnímám skepticky, zdrženlivě, protože myslím, že novým úřadem bychom vytvořili akorát další byrokracii. Eh, myslím si, že k přeskumu eh, implementace nařízení jsou daleko jiné možnosti, takže eh, já jsem velmi skeptická, pokud jde o vytváření nějakého dalšího orgánu. Děkuji, paní Reda. Děkuji. Já chci poděkovat panu zpravodaji a z těch zpravodajům z dalších zúčastněných výborů, kteří, myslím, předali velmi dobré pozice eh, k tomuto návrhu a myslím, že legislativní proces bude postupovat rychle. Já jsem se účastnila procesu v rámci IMKA, myslím, že se tu zodpovídá na řadu eh, těch klíčových otázek ohledně dočasné přítomnosti a eh, dostatečného ověření. Vidíme, že je tu poměrně velká míra schody mezi kolegy na řadě důležitých bodů pro spotřebitele, například že ustanovení o přenositelnosti by nemělo být záminkou ke zvyšování cen, například, že přenositelnost by neměla být smluvním způsobem závazná například, ehm, že by, zajišťovala, že by stanovovala určitý, eh, určité časové omezení té přenositelnosti. To tež se týká přístupu k místnímu katalogu, k místnímu repertoáru, což by mělo být možné pro lidi, kteří eh, dočasně pobývají v dalším členském státě. A dále chci také se připojit ke kolegům, kteří již hovořili, že možná že by mohl vzniknout nový orgán, že tedy by nebyl nutný nový orgán, který by monitoroval tuto legislativu. A místo toho by tam byla pouze monitorovací doložka, která umožňují, umožní aktualizovat seznam těch ověřovacích prostředků po určitém období, které uplyne a zejména, která by zohlednila v legislativě malé a střední podniky. Dále ještě několik doplňují, doplňkových bodů, které stále ještě jsou nedořešeny, které je potřeba probrat. Je to důležité také v zájmu rychlého dotažení legislativního procesu, abychom um, e, e, neměnili tu, um, tu, tu základní právní uspořádání, to, to se říkalo i v dalších výborech, um, aby to bylo přijato stejným způsobem, jak to navrhla komise. Pokud jde o prostředky ověřování, tak, tak eh, přenositelnost by neměla být těžší než třeba účast ve volbách nebo něco jiného, co vyžaduje ověřování. Otázka, jestli jeden ověřovací prostředek by stačil, nebo jestli jich je potřeba více. Pokud stačí jeden individuální ověřovací prostředek, je velmi slabý, tak eh, pak i kombinace dvou eh, může být slabá. Proto si myslím, že výborem ehm, dospěl k velmi dobrému kompromisu v tom, že by se říkalo, jeden ověřovací prostředek by měl být normou. Pouze v eh, případě, kdy existuje důvodná pochybnost, tak mohou být použity až dva. Pokud jde o um, sledování z hlediska stanovení členského státu bydliště. Tady sou, souhlasím s panem Krestou. Z logických důvodů myslím, že není možné používat IP adresy k tomu, aby se tím stanovovala jak dočasná přítomnost, tak obvyklé bydliště, zvláště když to nemusí být stejné místo. A navíc jsou tu eh, také, je tu také ochrana osobních údajů, která musí být zohledněna, takže možná bude nutno stanovit IP adresu, aby se zjistilo, odkud eh, tato osoba eh, se snaží získat přístup k tomu obsahu, ale to pouze k tomu, aby byl získán přístup k místnímu repertoáru, ne aby se stanovila přesná lokace nebo aby se to nějakým způsobem ukládalo, skladovalo, aby docházelo ke stopování či sledování eh, té osoby. Tady by nemělo být žádné ukládání IP adres. A konečně k um, otázce časové. V podobném případě, kdy existuje široká schoda mezi poslanci a kdy také příslušné eh, eh, odvětví si mohlo zvyknout než na myšlenku, že se blíží eh, tato legislativa, tak šestiměsíční období je, myslím, přípustné. Dalo by se to zesynchronizovat s koncem roamingových poplatků, které možná budou, možná ne, ale v zájmu spotřebitelů bychom měli zajistit, aby to vstoupilo v platnost eh, v co nejkratší době. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dostává slovo pan Lebreton. Na mě skutečně velmi působí kvalita té naší rozpravy na, eh, o tomto tématu. Eh, opravdu ehm, to máte dobře prostudovaná, prostudované. Já bych si eh, dovolil připojit několik základních úvah. Když se vysvětluje ehm, přenositelnost, tak se nám vysvětluje, že někdo, kdo bydlí v jednom členském státě, může využívat svého, své subskripce, když se pohybuje v jiném členském státě. Ehm, to je, je něco, co je samozřejmě hezké, když například někdo sleduje seriál, tak může sledovat ten svůj seriál, i když bude zrovna v zahraničí. Ale mě znepokojuje několik věcí. Pan Kavada nám vysvětlil, že by to v žádném případě nemělo vyvolávat dodatečné náklady. Ale opravdu můžeme zabránit tomu, aby byly dodatečné náklady. Já nevím, jestli tomu tak je ve světě biznesu, když se dává nějaká dodatečná služba, tak se za to většinou platí, já nevím. To já si kladu otázku, jak můžeme zabránit tomu, aby došlo k navýšení nákladu. Další poznámka, že je to nový způsob, jak vzniká jednotný vnitřní trh, trh bez hranic. Všechno, co je bez hranic, vyvoláváme pochybnosti, mé podezření rušení eh, hranic totiž často nevede k žádoucím výsledkům. A mě šokuje, když říkáme, že je to nespochybní princip teritoriality. Podle mě je to princip územnosti spochybní, protože ho nahradu, nahrazujeme daleko abstraktním, abstraktnějším konceptem eh, toho státu bydliště a opouštíme to, co je základním principem územnosti a to je určitá preference státní příslušnosti, národnosti. A není to jenom z perspektivy určitého egoismu, je to tak, abychom z hlediska hájení třeba ve Francii určité eh, v kulturní výjimečnosti francouzské. Takže já si myslím, že tento projekt může být nebezpečný protože se nám tady vysvětluje, že to nebude ničím omezeno, eh, ani žádnými smluvními doložkami, ani ničím jiným. Časovým například, já nevím, jestli ne, na, tím pádem nakonec nevznikne určitý oligopol v poskytování digitálních a eh, obsahových služeb, služeb, což by byla katastrofální situace. Um, ještě další připomínka rovněž se nepříznivě dívám na rozšiřování evropské byrokracie. Takže rozhodně bychom neměli vyvolávat, vytvářet žádný nový orgán, ale samozřejmě slyším, že nejsem jediný, kdo říká, že by neměla vznikat žádná další instituce. Děkuji. A nyní jménem slovenského předsednictví Jan Sobočáková. Distinguished members of the Vážení členové výboru, Jury, dámy a pánové, děkuji za to, že jste mě pozvali na své jednání a děkuji také, že jste nám dali slovo za radu. Jak jistě víte, tak Evropská rada dosáhla velkého pokroku právě na konci května tohoto eh, roku. Navázeli jsme na nizozemské předsednicí a snažili se opravdu najít co nejvyváženější text tuto chvíli pro slovenské předsednictví je prioritou dosáhnout schody s Evropským parlamentem. To znamená, že doufáme, že vyjednávání trialogu začnou co nejdříve. V tomto kontextu chceme říct, že velmi vítáme zprávu výboru Jury a jsme velmi rádi, že hlasování bylo naplánováno na říjen, ale jak jsme byli dnes informováni, toto hlasování bylo odloženo, což je Eh, nešťastné, protože to znamená, že celý ten návrh vstoupí v platnost později. To znamená, že my jako rada bychom rádi apelovali na Evropský parlament s tím, aby se celý ten proces co nejdříve urychlil s tím cílem, aby občané mohli využívat výhod tohoto návrhu co nejdříve. Děkuji, pane Kavado, máte slovo, prosím. Ano, bude to velmi stručně a rychle. Já eh, se těším z těch připomínek, které eh, zazněly, které, myslím, některé harmonicky doplňují tu práci, která již byla započata. Ale jenom tak anekdoticky chci pana Lebretona ujistit. Když si vezmete auto a na 8 dní jedete do Belgie nebo do Španělska na 8 eh, dní, tak přece to je skoro stejný princip. Přece toto nařízení naopak konsoliduje uměleckou národní aktivitu těch národů, které tvoří Evropu. Eh, když, ehm, takže v podstatě z mého, eh, z mého pohledu myslím, že to je interpretační eh, chyba z vašeho hlediska. Každopádně jsme vám k dispozici a um, nemůžeme asi postupovat o mnoho rychleji, než bylo stanoveno v harmonogramu, pokud se to podaří samozřejmě tím lépe, ale musíme využít toho kalendáře, který máme, abychom naší v praší práci pokročili, abychom ještě více zblížili naše stanoviska, abychom měli text, který eh, bude rovnovážný a který bude mít dostatek záruk. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tímto jsme uzavřeli bod číslo 5 a dostáváme se k bodu číslo 6 budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, které se týkají dokumentů o přizahraničních aspektech adopcí a slovo má pan už Zjevka, zpravodaj. Bardzo děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem rád, eh, že eh, se posouváme vpřed eh, při práci na této zprávě. Jehož tematický záběr vyvolává velký zájem. Vždycky jde o takový zájem, když eh, pracujeme nad eh, něčím, co se týče práv dětí nebo eh, jinými otázkami souvisejícími s rodinným právem. Není tomu jinak ani u této zprávy, která se týká přeshraničních aspektů a adopcí. Pokud vím, ehm, bylo eh, nějakých 250 pozměňovacích návrhů podáno eh, do mého návrhu zprávy eh, a rád bych vám řekl, že nejenom členové našeho výboru, ale také řadu jiných poslanců podalo pozměňovací návrhy. Jejich valná většina doplňuje, a to je mi velmi velkým potěšením, doplňuje eh, nebo zavádí nová řešení do zprávy eh, a tím ho obohacuje. A to směrem, eh, který se zdá být tím funkčním směrem. Jak už jsem říkal při představení zprávy, první část je věnována Eh, širšímu pohledu na adopční otázky, eh, vysvětlení eh, problematiky mezinárodních adopcí v širší perspektivě. To samozřejmě není část legislativní. Spíš to má takový charakter rezoluce, ale je to velice důležité, protože máme, je tady třeba popsat eh, nezvykle eh, složité věci, které se týkají přeshraničních adopcí a adopcí obecně. Potom další tři věci, eh, tři sekce se týkají minimálních standardů spolupráce v oblasti občanského práva a fungování, fungování Hákské konvence o mezinárodních adopcích. Jsem rád, že v valné většině pozměňovací návrhy podané k této části jdou tím eh, směrem, který jsem zvolil já. Já eh, si samozřejmě uvědomuji, že otázky související s eh, adopčními procedurami i hmotným právem, který se týká která se týká adopce, nelze regulovat na unijní úrovni, neboť spadají do výlučné kompetence členských států. Proto mám za to, že bychom měli uh, přijmout velice konkrétní uh, principy, až budeme uh, pracovat nad těmi pozměňovacími návrhy a uh, snažit se přijmout uh, pozměňovací návrhy, na kterými se všichni shodneme, které nebudou vyvolávat velké kontroverze. zdá se mi, že to eh, bude eh, vhodný přístup, účinný přístup, který nám umožní samozřejmě přijmout takový dokument, který eh, bude moci do budoucna být základem další práce, což samozřejmě je naším cílem. Druhá část té zprávy, která je v příloze, je návrh nařízení, které by mohlo vzniknout do budoucna a které by mohla připravit Evropská komise na základě této eh, zprávy, na které v tuto eh, chvíli eh, pracujeme. Je dobré eh, čekat na takový eh, legislativní návrh s ohledem na to, že mobilita našich eh, občanů je obrovská a adopčních procedur prováděných v členských státech není tolik. Čili tam, kde to je možné a v rozsahu, v jakém to je možné, myslím, že stojí za to Eh, pokusit se eh, hledat eh, společný přístup, společná řešení, která se týkají otázek uznatelnosti rozsudků v vnitrostátních rozsudku o adopcích na úrovni Evropské unie. Pokud je o e, tu e, strukturu legislativního návrhu, tak e, tu jsem opřel o zásadách, které jsou již osvědčené, které fungují v různých oblatech, oblastech komunitárního práva. Tady myslím především na vzájemnou uznatelnost a výkon rozsudků vydaných soudem v jedné zemi soudy v eh, ostatních eh, členských státech. To jsou mechanismy, eh, které byly tedy ověřeny a které fungují. Samozřejmě máme, jsme si plně vědomi toho, že při debatě o návrhu na uznávání rozsudku o věcech adopčních se musíme držet zásad, které jsou eh, vyjmenovány a eh, stanoveny eh, ve smlouvách. Tady není žádná pochybnost. Samozřejmě musí mít na paměti, že dokumenty, v nichž je zásada uznatelnosti soudních rozhodnutí v, na území Evropské unie, se objevuje, se týkají fungování vnitřního trhu. A my tady máme v podstatě eh, jinou otázku. My tady se nebavíme eh, o jednotném trhu, bavíme se jenom o otázkách, které se týkají eh, práv dětí. O otázkách, které se, jsou obsažené v rodinném právu, které je v výlučné kompetenci členských států. Proto ten návrh musí eh, být smysluplný a musí přinášet eh, šanci, která umožní Evropské komisi využít tento eh, dokument. Evropské komisi, až bude vypracovat legislativní návrh. My se o to musíme postarat tady na právním výboru aby ta práva byla v takovémto tovaru, aby v ní byly takové předpisy, které nezabrání eh, této šanci, které nepovedou k tomu, že ten návrh skončí v koši a věc, která je důležitá pro řadu občanů Evropské unie, na léta bude eh, odložena a takta. Samozřejmě víme, že tady eh, o jakých právních nástrojích tady hovořím a zdá se, že bychom měli eh, rozumně využívat eh, nástroje, které se osvědčily. Ale bohužel je tady také eh, skupina pozměňovacích návrhů, který mám nesmírně kritický přístup. První se týká využívání klauzule veřejného pořádku. To, že bychom tam dali klauzuli o veřejném pořádku, jako, důvodu eh, pro, eh, jako důvod pro diskriminaci, to si myslím, že eh, absurdnější přístup si už je těžko představit. Klauzule veřejného pořádku je podstatnou zásadou mezinárodního práva soukromého a je například v Bruselu 1, v Římu 1, v Římu 2, pardon v eh, nařízeních, o kterých jsme eh, hlasovali před pouhými pár měsíci, například o, která se týkaly eh, majetku soukromého. Ta klauzule veřejného pořádku se týká jiných dokumentů, například se objevuje v mezinárodních úmluvách, Na například ta umluva Hákska z roku 1993 o ochraně dětí a spolupráci eh, v těch mezinárodních otázkách, tak tam, jak tam můžeme uplatňovat eh, nebo omezovat ten mezinárodní pořádek. Potom eh, je tady další věc, která se týká odmítnutí uznání rozsudku o adopci nebo nemožnost použít opravné prostředky e, v případě odmítnutí uznání. Kdybychom e, se zbavili e, takovýchto prostředků, tak by celé to nářízení nemohlo fungovat. Mohli bychom ho rovnou vyhodit do koše a přestat si s tím mámat hlavu. A už vůbec nemluvím eh, o tom, že takové, eh, takový přístup eh, zcela přiroženě omezuje zásadu všeobecného přístupu ke spravedlnosti. Také možnost nevyužít odvolací prostředky nebo opravné prostředky je běžná pro normální postup a mm, by měla Mm, být k dispozici každé ze stran eh, takového řízení. Samozřejmě chápu, že u takových eh, zpráv, jako je eh, tato adopční věc, je těžké oddělit ideologické věci od konkrétních právních řešení, ale zdá se mi, že je nezbytné, abychom se povznesli nad nějaká ideologická nad ideologické přístupy k takovým řešením a snažili se nalézt řešení, která, jak už jsem říkal na začátku, budou přijatelná pro všechny. Mnohokrát eh, jsme tady eh, si říkali, když jsme pracovali na eh, různými dokumenty, že je dobré přijmout jeden malý krok správným směrem, než dostat se příliš daleko a potom se zastavit, protože už není vidět peleton a potom leta čekat, než se něco změní. Proto jsem proti pozměňovacím návrhům, které byly eh, podané eh, eh, k tomuto návrhu v oblasti, v oblasti národního materství Mně se zdá, že otázka náhradního materství by eh, se tady vůbec neměla objevit. Eh, to je úplně jiná eh, otázka, které bychom měli věnovat mnohem větší pozornost, než jenom ji instrumentálně využít nebo využít tuto zprávu a zemí tedy vložit, proto budu proto, abychom odmítli tyto pozměňovací návrhy. Ještě tento týden bych byl eh, rád, eh, abychom, eh, abyste dostali zpracované kompromisní pozměňovací návrhy, protože těch pozměňovacích návrhů je hodně, proto by bylo velmi dobré, aby v nadcházejícím týdnu se tedy proběhlo setkání na pracovní úrovni, kde bychom mohli posunout práci vpřed, aniž a, a tím vlastně nezabrali tady jednání celé komise. Doufám eh, velice, že se nám podaří takto nastavit tu práci a že vám eh, tuto zprávu budu moci předložit k hlasování už na příštím zasedání v listopadu a do konce eh, roku ukončit práce nad celou tou zprávou. Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do této práce, kteří podali, jste podali pozměňovací návrhy a připomínky. Eh, já jsem neustále otevřen vůči eh, vašim komentářům a názorům a těším se nad eh, závěrečnou práci, nad, celkom, nad konečnou formou této práce. Děkuji, pan Buda. <coughs> Děkuji, pan Buda. Pane předsedo, děkuji. Děkuji, pane Zjevka, za toto vysvětlení a za otevření eh, diskuze eh, na toto téma. Je to velice důležité. Když se podíváme na počet pozměňovacích návrhů, tak vidíme, jak je tato problematika citlivá, pokud je o mezinárodní a přeshraniční adopce. I když jsem byl ještě advokát, tak jsem se částečně zabýval právě eh, mezinárodními adopcemi. Vím, jaké jsou problémy těchto mechanismů. Je důležité aby eh, na základě materiálu, eh, na kterém teď pracujeme teď v Evropském parlamentu, jsme načrtli ty hlavní linie pro potenciální modifikaci, eh, případně regulaci a abychom dodržovali zejména respekt vyššího zájmu dítěte. Zároveň se domnívám, že i když samozřejmě je tu určitý eh, zájem za zavedení diskuze o nutnosti toho, aby další státy, které mají styky s Evropskou unii, například Norsko a Švýcarsko, s nimiž máme partnerství na mnoha různých úrovních, zohlednili i aspekty, eh, tyto aspekty týkající se práv dítěte. Jistě víme, že v Norsku jsou třeba problémy trošku, pokud jde o pravidla adopcí dětí, které nerespektují pravidla, které tu dnes stanovujeme, kde se s dítětem zachází jako s majetkem určitého státu nebo rodičů. Takže musíme uvažovat o e, zapojením této otázky do naší diskuze. Další věc, která mi hodně leží na srdci, já bychom sledovali, co se děje s dítětem i po adopci v členských státech, protože existuje určitá možnost, že poté, co k adopci dojde, nějakého dítěte eh, v členském státě, kdy například rodiče eh, jsou eh, zbaveni rodičovských práv a pak potom v té dané zemi jsou tyto děti předloženy k adopci. Je tu příklad z Británie, který už jsme tady jednou měli, kdy rumunští rodiči, kteří se usadili eh, v Spojeném království, eh, pak ve zbavení rodičovských práv, ovšem dět, dětem, děti byly dány k adopci rodině, eh, která se stávala s osob se stejného, stejného pohlaví, přičemž v Rumunsku neexistuje tato možnost. A protože nemáme sňatek osob stejného pohlaví, takže není, možno ani, ta, není možná ani takováto adopce, takže by se mělo zohlednit, aby se dítě mohlo rozvíjet ve stejném kulturním náboženském prostředí jako v zemi, z níž pochází, protože jinak nemůžeme hovořit o e, respektování vyššího zájmu e, dítěte. Musíme vycházet ze země původu. Ale já myslím, že nakonec najdeme nějakou vyváženou formulaci, protože jistě, že členské státy jsou svrchované, mohou si stanovit určité věci, ale my musíme načrtnout ty hlavní mantinely, protože je řeč o Evropskou unijní úrovni. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Houtal má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek týkající se tohoto návrhu a konkrétně článku 6. Tady jde o to zamítnutí uznání. Možná vám to rovnou můžu přečíst. Hovoří se tady, že na základě jakékoliv zúčastněné strany a toho, jak si přikazu k adopci, tak tady k zamítnutí může dojít pouze za A, pokud takovéto uznání je zcela proti jaksi veřejným politikám. Já nevím, nevím, možná, že nicméně pokud tady by to šlo proti veřejnému pořádku, ale je veřejný pořádek nějak jednotně definován? To znamená, mohl byste mi dát třeba nějaký příklad, o jakou situaci jde? Protože jinak je to velmi vágní a nevíme přesně, o jaké případy by šlo. To znamená, chceme to vysvětlit. Paní Rosier, chcete, chcete k tomu něco říct? Nějaká technická připomínka? Ne, ale jenom většinou se dává slovo stínovým zpravodajům, takže jsem očekávala slovo jakožto stínová zpravodajka za SAD k tomuto textu. Mám pár připomínek, prosím. Chtěla jsem poděkovat eh, zpravodaji za, tento, eh, za tuto zprávu, za tento návrh um, automatické uznávání národních adopcí, tam víme, že jsme často v problematické situaci, když je tam ten přeshraniční aspekt, ať už je to eh, v médiích nebo prostřednictvím eh, přímých obrácení se na parlament. Hm, takže potřebujeme evropskou legislativu. Já ještě jednou děkuji zpravodaji. Musíme zajistit právní jistotu, ale samozřejmě zejména zajistit práva dítěte a rodičů. podporuji tuto zprávu, obzvlášť v jejím smyslu zajištění vyššího zájmu dítěte. To je něco, co je samotným jádrem rozhodnutí o adopci. Musíme zajistit, aby členské státy zajistily respektování těchto eh, práv eh, samozřejmě eh, v, v, podle možností i zohlednění názoru samotného dítěte podle jeho věku. Vyvolá to řadu pozměňovacích návrhů a některé návrhy vnímám kriticky. Například veškeré pokusy o vyprázdnění tohoto textu, od jeho významu, cokoliv, ehm, co eh, chce, eh, co řeší ehm, různé eh, otázky, um, um, náhradních rodičů a tak dále. Um, dále návrhy, které chtějí podřídit eh, nejvyšší zájem dítěte eh, veřejnému pořádku. To není eh, přijatelné, protože naším hlavním zájem, zájmem je skutečně jedině zájem dítěte. A um, pak samozřejmě snaha zabránit jakékoliv diskriminaci, to musí být e, zaručeno v tomto textu. Děkuji e, za tuto zprávu a myslím, že nás čeká velmi e, pestrá diskuze při přípravě definitivního textu. Pan Rajev. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Rád bych poděkoval panu Zvěvkovi za jeho zprávu. Je to opravdu velmi dobrá zpráva a přejeme mnoho štěstí při vyjednávání o těchto více jak dvou těch pozměňovacích návrzích. Já vím, že zpráv a stínový zpravodajové se budou primárně řídit zájmy nezletilých. A jsem si jistý, že se jistě dopodrobná budete zabývat pozměňovacími návrhy, u kterých je prvotním cílem jaksi zachování biologické rodiny. Já tady mám několik pozměňovacích návrhů týkajících se školení a spolupráce pro soudce, sociální pracovníky, eh, úředníky a soudce. Takže to vše by mělo usnadnit tyto administrativní postupy a samozřejmě také vládní subjekty musí co nejlépe spolupracovat a vyeliminovat ty překážky, které v tuto chvíli existují. Doufám, že ve chvíli, kdy budeme hovořit o tom multinárodním evropském certifikátu, takže bude také mnohojazyčný. Pan Breton, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Hákská umluva z roku 93 je, myslím, velice dobrá. A symbolizuje všechno, co se mi líbí na um, mezinárodním uh, uspořádání, protože respektuje svrchovanost každého uh, státu. Ten aspekt spolupráce, který umožňuje uznání ze strany členských států, e, adopcí na území jiného členského státu, ale přitom respektuje svrchovanost. To, tam je právě ta výhrada veřejného pořádku. A pro, podle mě je to model, který bychom měli následovat. Svět není dokonalý. Jistě, že někdy byly určité problémy při uznávání adopcí, ale nejsem si jist, zda je nutno, aby se do této problematiky pouštěla Evropská unie. Budeme mít, budou z toho potenciální negativní vedlejší dopady. Necitlivým způsobem spochybníme výhradu veřejného pořádku, což už se ústně tady dnes stalo. A pokud toto spochybníme, Opět se budeme pokoušet uniformizovat určitou oblast, v níž přitom členské státy chtějí mít určitý, určitý manévrovací prostor. Druhý problém je, že nevyhnutelně pozněvacích návrhy Například je tu snaha eh, do toho dát eh, ehm, eh, také otázku náhradního mateství a používáme tady pořád ten vyšší zájem dítěte jako nějaký všezahrnující slogan. Já nejsem proti, ale je to velice individualistická záležitost. Hákská umluva není jen v zájmu dítěte, ale také v zájmu rodiny a na to nesmíme zapomínat. Mrs. Hautala. Paní Hauptala? Ano, už dvakrát v této debatě jsem slyšela to slovo náhradní. A já chci říci, že jde o zcela oddělené téma, i když samozřejmě je napojené nebo souvisí eh, s mezinárodním právem soukromým. Myslím si, že možná nastala chvíle podívat se na toto téma a možná se podíváme také na Hákskou úmluvu Ehm, posledně jsme tak eh, udělali minulý rok v prosinci. Vyslechli jsme se odborníky na toto téma, a kteří si byli velmi vědomí toho, na čem pracují. Takže to je jen taková poznámka na okraji. A chci říci, že v tuto chvíli opravdu nastává ta chvíle se nad tímto zamyslet, protože v tuto chvíli již existuje určitá nedorozumění. Byl dokonce i přijat eh, odstavec v jednom dokumentu o ehm, mm, v rámci tedy jednoho výročního dokumentu, který se přijímá. Tudíž eh, chci říci, jde o otázku, která bude regulována a možná, že bychom se tomu měli začít věnovat hned. Paní Regner, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče náhradního mateřství, co se týče náhradního mateřství, tak tady je třeba opravdu vždy se zaměřit v první a poslední řadě na práva dítě, dítěte. To znamená, jde o otázku, které se prostě budeme, musíme věnovat, protože tady je to spojené s mnohými komplikacemi aplikacemi a souvisí to také s občanským právem. Ale proč se hlásím v tuto chvíli? Ten důvod je trošičku jiný. Já teď eh, chápu, že má připomínka asi nebude zapracována do zprávy, nicméně chci to říct. Eh, v, minulých eh, týdne, v minulém týdnu Minulý týden se i někteří členové našeho výboru účastnili delegace v Montevideo a jedna z těch pracovních skupin se zabývala problémem toho, že v mnoha případech adopcí jde tedy o adopce z Jižní Ameriky, dochází k únosům. To znamená, že nevíme přesně, odkud ty děti pocházejí, ty, které poté jsou adoptovány. Byli tam i zástupci OSN a ti říkali, že právě prostřednictvím testu DNA dnes můžeme zjistit v podstatě, odkud ty děti pocházejí. To znamená, potřebujeme tady mezinárodní veřejné právo, které se těmto otázkám bude věnovat. To znamená, v tuto chvíli pan Zvěvka předložil návrh, paní Beždova tam také byla, a paní, pan Luis de Grandes, paní Gepard, to znamená, byly, bylo tam mnoho našich členů Eh, všichni jsme si eh, říkali, že to je v každém případě téma, mu se musíme věnovat, to znamená, že potřebujeme stanovisko z vlastní iniciativy. Já teď nevím, jestli by výbor Jury byl tím eh, nejlepším výborem právě pro toto stanovisko z iniciativy, ale rozhodně téma adopcí je prostě mnohovrstvé. Pan zdivka vypracoval velmi dobrou zprávu a proto se ptám. V této fázi se ptám, zdali, nebo jak, jak vlastně budeme postupovat nebo můžeme se věnovat tomuto tématu, eh, které jsem právě zmínila, které je jaksi politicky nesporné? Děkuji. Paní Beršelon, prosím. Eh, ano, k tomu, co říkala paní Regner, my jsme si vyměnili pár slov eh, před vchodem do sálu. A i když tato záležitost eh, z DNA je šokující, eh, kdy se vlastně značku, jako kdyby se lidi jedno, jedno, jednalo nějaké zvířata. Já jsem eh, byla v, v Rumunsku za, za účelem adopce, jsem se ptala, jestli matka souhlasila, jestli to byl souhlas ze strany matky protože tam nebyla vlastně žádná stopač, ale to, tam je skutečně problém, takže eh, já nesouhlasím s panem Lebretonem. Kdybych byla eu, euroskeptická, tak je to právě v tom smyslu, že se Evropská unie zabývá eh, stroji a různými věcmi a velmi málo lidmi, velmi málo jde o konkrétní lidi. Ale Ehm, tady je jasné, že když dojde k adopci, takže musí být přijata ve, a uznána všemi eh, ostatními státy. Bilaterální dohody nejsou dostatečné. A myslím, že to přichází v pravý čas. My máme dva druhy eh, adopce, jednoduchá a ehm, takzvaná eh, plná. V jednom případě nemají plná práva ty rodiče, ale je tu adopce, Um, a oproti té plné verzi. Um, no a um, řekla jsem teď jenom pár slov, um, vyslovím se ještě více, zatím děkuji za zprávu. Pan Kavada. Ano, velmi rychle, pane předsedo, i já chci poděkovat eh, kolegovi Zjevkovi za hloubku eh, vašich úvah je to něco, co mi skutečně dodává důvěru. Chci doplnit to, co řekla paní Regner a paní Veržonou. Máme významné vztahy se vztahy, jaký, jako je například Rusko. A byly tady určité vlny, řekněme, mobility dětí i uvnitř Evropské unie z Rumunska z některých dalších členských států um, před několika desítky lety v Latinské Americe. Opět eh, proběhlo určité drama, um, zaz, bylo zmíněno Montevideo, ale já jsem viděl tyto otázky v Argentině, v Chile, v Brazílii, v Kolumbii. Je to taková globální poskvrna, která není vůbec vyřešena, eh, která je často zakrývána mlčením, výmluvným mlčením. Jsou to diktatury, které eh, eh, nuceně přemysťovaly děti, docházelo de facto k nuceným adopcím, zabavování dětí a podobně. A já myslím, že není jiné řešení než DNA, aby se potvrdila legitimita daného dítěte a jeho práva z hlediska rodiny, která eh, si přeje dokázat. Takže já chci znovu zdůraznit tu ideu, že eh, Evropská unie ehm, má prosazovat lidská práva a eh, práva dětí jsou takovým nacionalizovaným sektorem, který zodpovídá za mnoho prohřešků, mnoho chyb v minulosti. Já vím, o čem mluvím. Thank you very much. Děkuji. Já jsem tady získal takový pocit z toho, co říkal pan Breton, že se rozhodně musíme zabývat tím konceptem svrchovanosti, protože, jak jistě víte, tak tato debata by mohla vést k tomu, že vznikne takové, takový falešný dojem, že svrchovanost eh, se váže pouze na stát v jeho současné doktríně. A to znamená, jak říkají i mnohé naše ústavní soudy, neexistuje pouze státní svrchovanost, ale i na vyšší úrovni můžeme najít koncepty svrchovanosti i svrchovanost lidu. To znamená, že lidé mohou také rozhodnout, že část této státní svrchovanosti se může přesunout na jinou úroveň. To znamená, že tady o tomto tématu bychom mohli opravdu hovořit velmi, velmi dlouho. To znamená, že svrchovanost se neváže opravdu pouze na tu úroveň státu. Teď za komisi paní Deluka, prosím. Eh, thank you, chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Za komisi bych také ráda poděkovala panu zpravodaji za tuto velmi komplexní zprávu, která se týká tohoto velmi citlivého tématu eh, u něhož samozřejmě víme, že členské státy zastávají různé názory. Komise je přesvědčena, že musíme tady jasně říci, o čem přesně hovoříme. Jde o přeshraniční uznávání adopcí v rámci EU a hlavně dohodnout se, co nespadá do rozsahu působnosti. Protože přeshraniční uznávání adopcí v rámci EU není otázkou adopcí bez eh, souhlasu nebo netýká se to nucených eh, adopcí, případů těchto nucených adopcí v EU eh, e státech nebo v e státech, jako je například Norsko. Ne, o, není to také o náhradním mateřství, to zde také zaznělo. Nejde také o obchodování s dětmi. Není o hmotném národním právu týkajícím se Eh, adopcí, protože to spadá do pravomocí členského státu. Nejde o, o adopci mezi dvěma státy. To znamená, že tady hovoříme o případech, kdy rodiče a děti se nacházejí v různých státech. Tady hovoříme o jiných okolnostech. To znamená, hovoříme o tom, že je pro, Odehrají se tedy národní adopce a poté tito adoptivní eh, rodiče by chtěli tuto adopci uznat v jiném členském státě. A tady hovoříme o problému právě nedostatku eh, tohoto uznávání, což by mohlo vést v podstatě k omezení eh, svobody pohybu pro rodiče a pro toto dítě, protože tady ten jeho právní status není uznán tím jiným daným státem. Takže to je přesně to, o čem tady hovoří. Všechna ta ostatní témata jsou samozřejmě velmi důležitá, nicméně komise se myslí, že ne všechna tato témata mohou být, by, či by měla být pokrytá eh, jednou zprávou, protože stejně jak o tom hovořili jiné výbory, když hovořili například o těch adopcích bez souhlasu, tak tady je třeba opravdu zcela jasně definovat tedy ten rozsah působnosti u tohoto u této zprávy. A komise se samozřejmě velmi vážně tímto, touto zprávou pana zpravodaje zabývá. Děkuji. Děkuji. Pane Zvěvko, chcete na to zareagovat, prosím? Děkuji, Bart. Děkuji. A děkuji všem eh, za eh, nesmírně eh, zajímavé příspěvky. Zejména srdečně jsem chtěl poděkovat eh, paní eh, D. Eh, Lukas Evropské komise, protože ona v několika větách řekla to, oč v podstatě jde v této zprávě. Jestli si všichni vezmeme k srdci tato slova, která hovoří právě o tom, čeho se týká tato zpráva, tak Eh, o to snaží bude dokončit práci na této zprávě. Děkuji za toto skonstatování. Ale každopádně vaše připomínky všechny byly velmi zajímavé. Děkuji i panu a, eh, a, eh, Liberatonovi, jehož názoru si vážím, ale vůbec se s nimi neschoduji, takže nebudu se vyjadřovat k tomu, o čem jste hovořil. Potom pokud jde o zásadu veřejného pořádku, jak se ptala paní Hautala, tak tam bych připomenul, že jsme tady měli věci, které se týkaly této otázky. Existuje k tomu velmi e, zajímavé stanovisko pana profesora, jehož jméno nejsem schopen, e, nedokážu přečíst, protože mám rozmazané tady ze Sorbony, je to k dispozici na sekretariátu. Všichni, kdo byste e, se s tím chtěli seznámit, e, odkazuji vás na tento dokument. Je to jedna ze základních práv, e, zásad která pracuje v mezinárodním právu soukromém. Je to zásada, která se objevuje v dokumentech, které jsme zpracovali. Projednávali jsme to mnohokrát. Zobrazím, zopakuji prozbu, kterou jsem říkal na začátku zadržme své sklony dávat do té zprávy všechno, co nám připadá důležité. To všechno, o čem jste hovořili, je velmi důležité. To jsou samozřejmě otázky, které se týkají elementárních zásad souvisejících s právem dítěte, nucených adopcí, Eh, adopcí, eh, kde se eh, netýkají, nedodržuje žádné právo o věci náhradního mateřství, mezinárodní adopce. To jsou věci velice důležité, ale prostě zaměřme se na to, v jakém ohledu máme kompetence, co chceme dnes tady zařídit, tak aby opravdu tady existovalo nové, lepší řešení na, mm, v oblasti celé Evropské unie. A jde mi akorát o to. O těch dalších otázkách budeme moci hovořit. Týká se to například té eh, důležité věci, která se týkala té eh, důležité debaty, eh, o níž hovořil pan předseda Svoboda samozřejmě určitě eh, v nejbližší době budeme muset jednat o těch eh, různých úrovních eh, svrchovanosti. To je něco neobvyklého. Přitom my běžně vnímáme svrchovanost pouze ve velmi omezeném rozměru. Takže chtěl bych zopakovat návrh na uspořádání pracovního setkání příští týden, kde se k tomu postavíme ne minimalisticky, ale realisticky a měli bychom eh, dosáhnout eh, schody mezi jednotlivými politickými frakcemi. To samozřejmě nevylučuje v nejmenším další debatu, další práci, ale abychom eh, zachránili tuto zprávu, která má reálnou šanci i jako legislativní návrh ze strany Evropské komise, zadržme eh, své choutky a eh, hodit do toho všechno ostatní, protože to není možné. Děkuji. Děkuji vám. A no, tímto eh, jsme skončili bod 6 a přecházíme k bodu 7. Výměna názoru k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. A slovo dostává pan Kavada. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, drazí kolegové a kolegyně. Návrh eh, této směrnice, která eh, mění směrnici o vysílání pracovníků eh, z roku 96, má za cíl předložit eh, určitý počet nových opatření, eh, jejímž cílem je bojovat eh, proti některým nekalým postupům, praktikám, které se zakořenily v Evropské unii a proti kterým se vyslovují stále intenzivněji některé členské státy. S ohledem k tomu chci vypichnout tři zásadní změny Jednak pokud jde o přímé vysílání, je tu koncepce odměňování, která nahrazuje výši eh, minimálního platu. Je to nahrazeno odměňováním. A bude to platné pro všechny zaměstnance na stejném místě, kteří eh, provádí tu též práci že určitá rovnost zacházení na základě kvalifikací a činnosti, kterou provádějí. A je to také možnost, aby tyto členské státy eh, uplatnili stejné odměňování pro zaměstnance v různých subdodavatelských řetězcích. Další bod, který stojí za zmínku, je, že návrh komise modifikuje pravidla týkající se um, těch uh, firm pro, dočasnou prací. Pokud jsou to přeshraniční eh, firmy, které dávají pracovníky k dispozici na druhé straně hranice, tak eh, musí být jejich podmínky stejné jako eh, na národní úrovni, jako na té, straně, na té příslušné straně hranice. Dále, návrh, který předpokládá omezení eh, doby eh, vysílání na 24 měsíců, jakmile dojde k překročení této lhuty, tak eh, hostitelský členský stát pracovníka vyslaného se stává zemí, v níž je zpráva obvykle vykonávána, čili je tu určité časové omezení už není, už to, to pak není vyslaný pracovník. Eh, jak eh, víte, je tu eh, v rámci procedury žluté karty komise se rozhodla zachovat svůj návrh s tím, že já víceméně souhlasím s tou logikou, že ta, tato změna, ta revize byla nutná. Ehm, členské státy a zaměstnanci firem, ať už malých, středních i velkých, si stěžují, konstatovali, že je, existuje určitý prvek nerovnosti, kdy dochází k, de, k delokalizaci národních um, podniků, dochází k určité nespravedlnosti, kdy kvalifikace například uh, bulharského instalatéra může být, eh, je prakticky stejná jako toho, který je eh, někde ve Francii, takže je tu nutná tato změna, je to naléhavé, vzhledem k tomu, že docházelo k, mm, k zneužívání a to zejména eh, v případě těch eh, různých firem, které mají vlastně jenom PO Box, které jsou jinak víceméně anonymní, které jsou v podstatě morálně legální, ale zatím stále akceptované. A ten rámec, který upravuje vysílání pracovníků, tak já doufám, že tento návrh bude dobrým, dobrou příležitostí k napravení jeho um, slabin, aby um, byly dodržovány svobody zaručené uh, smlouvou, aby jimi nebyl, nebyly narušeny, zejména volný pohyb eh, a eh, usazování a volné poskytování služeb. Nejde o to, abychom bránili tomuto pohybu. Ten je velice užitečný. Jde o to, aby existovala rovný základ, eh, aby se zabránilo deformacím, které škodí ekonomice, pracovním příležitostem i podnikům samotným. jakožto zpravodaj za Jury se domnívám, že bychom neměli zasahovat eh, do kompetencí výboru EMPL. My zodpovídáme za interpretaci a eh, aplikaci evropského práva. Tečka. Proto jsem chtěl zapracovat do tohoto stanoviska připomínky Eh, k formulacím návrhu, k tomu, k tomu jak to odpovídá Římu 1 a kompatibilita eh, listin. Předběžný harmonogram, který navrhuji, je následující. Prezentace návrhu 28. listopadu, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 7. Listop- 7. prosince a schválení na našem výboru v únoru 2017. A má se o, o tom hlasovat eh, ne, v rámci eh, Ample v Dubnu. Takže mně přijde, že to odpovídá, že se to dá sladit s eh, věcně zodpovědným výborem, s jeho prací. Myslím, že můžeme pracovat dostatečně v pohodě, abychom zlepšili tento návrh včas. Děkuji, pan Zlotovský. Děkuji, paní předsedající. Kilka... Děkuji, pane předsedo, jenom několika slovy k eh, tomuto eh, tématu. Já myslím, eh, že návrhy, které navrhuje Evropská komise ve směrnice, o no, eh, vysílání pracovníků eh, vyvolávají řadu pochybností právní povahy. Hmm, nemůžeme hovořit o žádné debatě o, na toto tématu, eh, aniž bychom projednali dopady tyto změny na evropské právo. To, ty otázky ne, nemají odpovědi. Je tady eh, spousta vad, které eh, nevidíme bez podrobné analýzy. Není to eh, shodné s základními smluvními zásadami, včetně subsidiarity principu. Proto jedna členských států použil žlutou kartu a ukazuje to, že se nejedná jenom o samostatný názor jednoho nebo dvou členů Unie. Tenhle princip je velice důležitý eh, pro zachování eh, zdravé eh, rovnováhy mezi členskými státy a unijními orgány, proto už se na to apelovalo nejednou a mm, znevážení zásad, jedná se o znevážení zásad, které musí komise, mm, které musí komise bránit. Komise při návrhu takto důležitých předpisů pro eh, společný trh eh, opět nepřihledla k eh, široké konzultaci, nebo nejsou, ne, ne, neproběhly konzultace, neproběhlo mm, posouzení dopadů a to vyvolává pochybnosti ohledně čistoty úmyslu. Pokud jde o, o úmysly, tedy o dopady těch změn, tak je zjevné, že se zde nezohledňují eh, eh, názory států, které delegují nejvíce pracovníků eh, v Unii. Nejsou zde, není zde ani slovem o negativních změnách těch, nebo dopadech těch změn. Přesto ten stávající řád může projít negativní změnami a spousta firm kvůli tomu může přestat existovat. A znevážení tohoto faktu je nepochopitelné. Také musím zmínit právní chaos, který eh, může vyvolat tato novelizace eh, v rámci Římu 1. Konflikt mezi eh, bezprostředně závaznými právními předpisy Evropské unie a předpisy vnitrostátního práva vydávanými na základě toho směrnice se ukazuje tady jako nevyhnutelný, což víme už ze stanoviska právní služby Rady. Celkovitým nesmyslem je eh, podávání tohoto návrhu v situaci, kdy ještě neproběhl eh, termín implementace směrnice 2014-67, která měla pomoci eh, v boji s problémů v oblasti vysílání. Tedy, když už ten termín tedy pro, prošel, tak ještě se nedá přesně posoudit dopad Navrhování dalších eh, rozsáhlejších předpisů eh, k eh, vysílání je iracionální. Komise také přichází s neopodstatněním mm, návrhem omezení k svobodnému poskytování služeb, například jenom na 24 měsíců. To v případě řady odvětví je naprosto neracionální rozhodnutí a nezohledňuje specifiku řadu sektorů, kde pracovníci vysílání představují nejpočetnější eh, skupinu. Čili když to schrnu, bych chtěl eh, zdůraznit, že nivelizace eh, rozdílu mezi jednotlivými členskými státy nelze být, ne, ne, ne, nemůžeme ji vykonávat prostřednictvím právních předpisů. To je naturální proces, který musí eh, probíhat eh, postupně, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale jeho řízení eh, poškodí jak pracující, tak spotřebitele, kteří mají prospěch z poskytovaných služeb přeshraničně. Zavedení takovéto regulace akorát zvětší chaos, který poškozí malé a střední firmy, které budou eh, nucené eh, přenést částeční činnost eh, do šedé zóny. A myslím si, že toto není racionální a je to těžké tohle považovat za jakýkoliv racionální legislativní návrh. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Houtala. Děkuji. Já si myslím, že pan zpravodaj má jistě pravdu, když říká, že je třeba také zohlednit práci výboru pro zaměstnanost. Já taky souhlasím s tím, že ten postup žluté karty není tím nejvhodnějším. A myslím si, že jde tady o jasný krok vpřed ve chvíli, kdy chceme opravdu zajistit stejné pracovní podmínky nebo podobné pracovní podmínky v evropských členských státech. Nicméně to, co ve mně zbuzuje obavy, je ten nový návrh slovenského předsednictví, který se týká aplikace toho konceptu odměňování právě u, těch, u toho vysílání pracovníků, které překračuje časovou lhůtu 9 měsíců. To znamená, že u těch, které jsou kratší jak 9 měsíců, tak ty by v podstatě zůstaly nebo se řídily tím principem minimální odměny, minimální mzdy. Tady si myslím, že dochází opravdu ke zcela zásadní eh, diskriminaci a různému zacházení ve stejných podmínkách. Chci se odvolat na rozsudek číslo C396 lomeno 13. Tady jde o odbory, finské odbory a jde v podstatě opět o aplikaci tohoto konceptu minimální mzdy, ale hovoří se tady o důležitosti zohlednění všech prvků odměny. A pokud tady tomu dobře rozumím, tak komise v tuto chvíli navrhuje revizi směrnice, která také vychází z tohoto rozsudku. To znamená, že na základě tohoto návrhu slovenského předsednictví by nedošlo pouze k oslabení té revize, dokonce by to doko- vedlo k opačnému výkladu, který by šel proti tomu eh, rozsudku Evropského soudního eh, dvora podle něhož v podstatě ta pravidla stanovená odbory v jednotlivých členských státech jsou taky aplikovatelná. To znamená, já si myslím, že tady musíme zjistit nejdříve, eh, co se eh, odehrává na radě. Děkuji, pan Lebreton. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Takže tento návrh směrnice o vysílaných pracovnicích Samozřejmě z principu jsem, se eh, na to dívám eh, nepříznivě, protože když se podíváme na rozdíl v tom odměňování mezi těmi místními, těmi vyslanými, tak to se tu možná omezuje, ale Eh, zůstává tu eh, eh, rozdíl v mm, sociálních platbách, platbách do sociálního systému, protože ty se dále platí v zemi původu podle jiných pravidel, takže náklady jsou jiné, ale je tady zejména problém subsidiarity. To je to hlavní. Proto ta žlutá karta od 11 Státu. Já nevěřím vůli Evropské unie respektovat subsidiaritu. Nedělám si žádné iluze. Neustále se to porušuje. A protože jsme tady ve výboru právní, pro právní otázky, tak eh, mohu vést eh, příklad. To je flagrantní porušení. Zpráva Intveld, která byla odhlasována na Libe, který před, která předpokládá mechanismus vyhodnocování, aby se vědělo, zjistilo, zda nějaký členský stát porušuje základní práva. Je to ten mechanismus na základě článku 7 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Ale vězte, že tento návrh je v otevřeném rozporu se stanoviskem právní služby z 27. května 2014, což je dokument, který interpretuje tento článek 7 a ukazuje, že je to eh, postup eh, dozoru, který eh, nezahrnuje předběžné vyhodnocení. Není to žádný právní základ pro takové hodnocení, i když ehm, mám... Takže co s tím udělá výbor Jury? Já nevím. Pro mě Problém eh, zprávy Intveld je, že dává komisi možnost eh, přijímat cestovní mapu a doporučení a přidává do článku 7 eh, ustanovení, která by tam neměla být. Takže já vám teď dávám příležitost ukázat, že chcete skutečně respektovat zásadu subsidiarity. Mrs. Delvo. Nyní paní Delvo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci zvrátit pro změnu ke zprávě pana Kavady a říci, že naše skupina se eh, staví eh, k návrhu komise eh, příznivě a ten princip stejného odměňování za stejnou práci na stejném místě se mi jeví jako zásadní princip, který mi nečiní problém hájit Evropě, kde se máme starat o občany. Takže vzhledem k tomu, že je to pro, pro, problém skutečně přeshraničního charakteru, nevím, jakým způsobem to narušuje subsidiaritu. Přece tím vůbec nenarušujeme právo členských států vytvářet legislativu, stanovovat eh, odměňování a podmínky práce. Opravdu těžko chápu, námitky eh, šermující subsidiaritou. A chválím, že komise přeskoumala všechny žluté karty a dále trvá na svém návrhu. Ale cháp, pochopila jsem, pane předsedu, že jste zaslal dopis právním službám s mnoha různými otázkami, dotazy, takže budeme mít ještě možnost se k těmto tématům vrátit Zatím chci pouze vyzdvihnout eh, a eh, schválit eh, harmonogram. Cíl vnitřního trhu je vytvořit určitý pozitivní, vzájemně se posilující kruh a nepodporovat sociální dumping. To je přece základní princip, který nás musí, musí vést v budoucích rozhodnutích. Děkuji. Děkuji. Tak, rád bych, rád bych tomu něco řekla, ale ne, ještě kolega. Dovolte mi, abych se k tomu také vyjádřil. Já si myslím, že tady nedochází k porušování principu subsidiarity. Hovoříme o panevropské otázce, ke které se musíme stavět jednotými pravidly. A musíme také vyřešit ty problémy, které v tuto chvíli existují a ta právní vákua. A to s tím účelem zajistit lepší ochranu pracujících lidí. Tudíž já si myslím, že tady nedochází k porušování principu subsidiarity. Děkuji. Děkuji. Nikdo víc k tomu nic nechce říct? Dobře, já teď budu hovořit česky, abych byl přesnější. Já osobně ten návrh komise považuji za nevyvážený a vlastně toxický pro otázky vnitřního trhu, protože jeho podstatou eh, ta nevyváženost eh, spočívá v tom, že na jedné straně bere na, na zřetel eh, otázky e, spravedlivé odměny, to je samozřejmě něco, co je, co je důležité. Na druhou stranu e, bere e, pryč od podniků zejména z tzv. nových členských států soutěžní výhodu kterou měli nebo kterou zatím mají a to se projevuje zejména e, v oblastech e, extrémně mobilních, jako je doprava nebo výstavnictví, které nejsou patřičně zohledněny e, v tom návrhu. Je tam stanovena maximální lhůta pro vysílání, ale měla by tam být také minimální lhůta, od kdy od kdy mají principy jako stejná mzda za stejnou eh, práci na stejném místě platit, po mém soudu. Můžeme se také bavit o jiných zásadách. Stejná mzda za stejnou práci u stejného podniku. Pokud mluvíme o, o jednotném vnitřním trhu proč má pokladní v nákupním středisku Kaufland v Německu brát jiné peníze než pokladní u stejného podniku Kaufland v České republice. Já proto nevidím důvod, proč ten zisk, eh, benefit jde do jednoho centra. Ale hlavně vidím toxicitu toho návrhu v tom, že tím, že bude, budou některé podniky z některé části Evropy brát soutěžní výhodu, eh, eh, tak potom to může způsobit, že, se, že vznikne otázka, zda by naopak podnikům z těch starých členských států také neměly být sebrány nějaké výhody, které využívali nebo využili zejména v začátku při nástupu na trhy nových členských států. Eh, tak to je moje poznámka Uh, now, Mr. Kavada will have the closing word, I guess. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to debata. Ehm, která tedy zapadá do sledu diskuze textů o naš, našich institucí. Při, připomínám Bolkensteinovu eh, směrnici, pak vlastně to byla směrnice Evelyn Gebhardt a proti tomu se eh, zvedaly mocné hlasy, eh, často zdůvodněně. A aby tento text, nebo že by toto měl být jakýsi zázračný všelek na všechno. Tomu nevěřím. Ale chci říct dvě, věc, dvě věci. Zákony jsou proto, aby sloužily zásadám, principům. Ne, že principy jsou podřízeny zákonům. Zákon je lidský výtvor, který má být Eh, se řídit maximálním množstvím principů, na kterých se shodujeme. Jaké principy, jak jsou tady v sázce? Tak jednak Unii se eh, podařilo zajistit eh, volný oběh žena mužů, kapitálu, investic, stručně řečeno peněz, tvůrců bohatství, to bylo vlastně zorganizováno do určité míry. Pořád jsou ještě určité výtky a kritiky. Ale, jak víte, tvorba bohatství má dvě stránky, dva aspekty. Jsou to peníze a je to také eh, eh, kapitál, řekněme, eh, těch pracujících, jak by tomu řekl možná Marx, já na ně neodkazuji, ale čtu ho, chci mít obeznám, jsem obeznámen s tím, co říká. A e, tento text komise je prvním krokem k napravení e, určité křivdy, neustále byla kritizována v naší mé zemi a v mnoha dalších evropských zemích z důvodu toho, že stávající situace vysílených pracovníků vede k tomu, že ničí firmy delokalizuje firmy a ještě vytváří de facto naprosto nemorální, neli ilegální PO boxy, eh, které eh, zneužívají možnosti dávat pouze minimální mzdy. A tak či onak musíme řešit, zda komise řeší rovné odměňování bez ohledu na to, odkud prochází eh, daný pracovník. Jistě je to pokrok lidského charakteru, který je vítan, eh, který je potřeba eh, učinit. Není možná by kvalifikace z Bulharska byla placena méně než kvalifikace ze Španělska nebo Francie, pokud je to na stejném místě. A přitom na toto, právě na toto téma slyším jen samé kritiky už 20 let. A teď můžeme samozřejmě eh, položit otázku sociální ochrany. Zda nějaký pracovník vyslaný eh, z Polska, jak se o tom hodně hovoří eh, v průběhu volebních kampaní, no je dobré, aby bral stejnou Eh, mzdu, když pracuje v Británii, no o Británii už se nemluví, ale dobře, v Itálii jako italský eh, pracovník, aby měl stejnou mzdu. Um, objektivně řečeno, polský, bulharský, český eh, pracovník nebo z jiného státu je určitě rád, že má vyšší plat v zemi, kde může mít vyšší plat, protože víte, že on se snaží vydělat co nejvíc peněz, aby pak eh, vybudoval něco s nějakou trvalou hodnotou, až se vrátí. A eh, když eh, takto respektujeme lidi, dáva, dáme jim rovná práva bez ohledu na to, odkud přichází a dáme záruku těchto práv. Ale samozřejmě chápu tu kritiku, na kterou pokázal náš pan předseda. Ten text není kompletní, protože například Eh, sociální náklady budou tvořit menší procento pro zaměstnance, který je vyslán. Někdo, kdo je z Rumunska, nemá eh, tak, tam není tak stejná eh, zátěž sociálních příspěvků jako třeba v Německu. Jistě, že se do toho budeme muset jednou pustit. Ale přece neodmítneme teď nějakou dohodu, která ruší aspoň jednu z těch distorzí, které byly z politického hlediska někdy důvodně ex, například pravicovými extrémisty tak často kritizovan. Musíme pak najít samozřejmě i pravidla, která budou řešit další e, aspekty, včetně sociálních nákladů. Pakliže tato, tento sociální náklad e, v zemi, z níž pracovník e, pochází, je nižší, no tak to je konkurenční výhoda. Možná bude menší, než byla dřív, ale pořád je to ještě určitá konkurenční výhoda. Třeba když zaměstnanec přijde z Polska do Francie, pokud má stejný plat jako francouzský pracovník, což je dobré, tak ovšem jeho hodinová cena, eh, ta celková eh, cena hodino člověka bude nižší vzhledem eh, k těm nižším sociálním nákladům, takže přetrvává eh, konkurenční výhoda. Proto eh, komise možná eh, to bere tak, že řeší jednu věc. Po druhé, slyšíme extrémní pravici, jak kritizuje, že dochází k delokalizacím, a když to chceme zbrzdit, zastavit, tak už neslyším takovou chválu toho kroku vpřed. Eh, omlouvám se, jestli eh, tímto říkám něco, co nechcete slyšet, nebo mám nějak protiřečím. Děkuji. Takže teď už jsme opravdu vyčerpali tento bod číslo 6 a přecházíme k bodu 8. Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. A hovořit bude pan Kavada a pan Zvěvka. Prosím, hovořte co nejstručněji. Děkuji. <laughs> Děkuji bardzo. Já vám mnohokrát děkuji. S Žánem Marím Kavadou a bývalým kolegou Bernardem Rabkajem jsme měli to potěšení zúčastnit se výročního plenárního zasedání observatoře v Alicante kde je taková platforma pro výměnu názorů mezi představiteli Evropské unie a celkem širokou frontou eh, organizací nestátní, eh, nestátních organizací, které eh, spolupracují s naší agenturou v Alicante v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Předsedou naší delegace byl Jean-Marie Cavada. Já jsem poprvé absolvoval takovéto zasedání, bylo to pro mě neobyčejně zajímavé poutavé eh, poslechnout si ty eh, různé eh, názory, různého způsoby, jak se dostat na trh, jak využívat nové moderní technologie a také poslechnout si projevy naše, našich představitelů z té agentury. Byly to intenzivní velmi a zajímavé dva dny a určitě eh, bude třeba eh, pokračovat ve spolupráci mezi naším výborem a touto agenturou v Alicante. Prostě z toho důvodu, že velká část legislativního eh, procesu bude procházet přes náš výbor a spolupráce s tou agenturou je nezbytná a předpokládám, že Jean-Marie za sebe a řekne nějaké podrobnější věci. Je vais pas être très long non plus. Euh, euh. Budu hovořit eh, příliš ze široká, jenom eh, doplním, co řekl pan Zjevka. Je tu pár věcí, na které jsem chtěl upozornit. Máme tu agenturu, která využívá fondy, které využívá velmi efektivně, která není byrokratického charakteru. A je to agentura, která musí zachovat svoji řídící eh, funkční eh, svobodu. Já eh, si myslím, že jsou to určité snahy komplikovat fungování této agentury, dokonce i jsou to určité recentralizační snahy a s tím, že by se to dalo na základě ehm, subsidiarity údajně řešit eh, s větší účinností. Ale já si myslím, že to tak není, že bychom měli tuto agenturu nechat eh, pracovat. Je, funguje eh, v rámci ehm, harmonizace vnitřního trhu, zabývá se ochr- toto středisko se zabývá ochranou duševního vlastnictví a um, patentu. Velké firmy samozřejmě mají co, co bránit, malé eh, mají na to prostředky, ale malé firmy, ty, ty využívají služeb um, tohoto střediska. Um, a uh, já si myslím, že zvlášť v dnešním klimatu ne, musíme um, mít fungující orgány v této, které se tímto zabývají. Dále návrh, který vzešel z plenárního zasedání, že je nutno vysvětlit, co se skrývá za tím průmyslem proti padělání. Je to o, víme, že eh, se paděláním a e, falšováním obohacují e, celé sítě zločinecké. A i v tomto případě jistě, že musíme e, respektovat subsidiaritu, ale uvědomme si, že mezinárodní zločinnost postupuje velice rychle a stíhání těchto zločinů naopak postupuje velice pomalu. Ehm, myslím, že bychom měli být velice bdělí, eh, abychom tím úplně nerozložili to ekonomické předivo, které potřebujeme. A závěrem si říci, že eh, gro naší práce spočívá v tom, zda bychom neměli mít nějakou daleko závaznější legislativu eh, tváří v tvář tomuto jevu padělání. Byly položeny otázky soukromému sektoru, protože právě eh, v jejich zájmu tady eh, v tomto případě také pracujeme. Eh, měli bychom zesílit vyšetřovací stíhací prostředky, aby to byla výměna, která bude závazná a aby to bylo ale minimálně několik členských států, které spoluprací, pokud už nemáme hovořit o společném eh, eh, státním zástupci. A musíme každopádně maximálně stížit život těmto zločincům. Děkuji. Uh, we now go to... Děkuji. A přejdeme k bodu 26. Půjde o zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. A opět má slovo pan Jean-Marie Cavada. si j'avais su, je serais venu plus tard. <laughs> Pardon, excusez-moi. Ano. Tato zpráva o právním základu nařízením se má řídit nástroj přispívající ke stabilitě a také k míru, má být předmětem hlasování když jsme víceméně probrali tuto otázku v průběhu předchozího zasedání. Ovšem měl jsem za to, že skupina SAD by chtěla ještě odložit hlasování až na dobu až poté, co se, eh, co rozhodne AFET. Já mohu podpořit tento návrh, ale aby to bylo úplně jasné, Rád bych požádal další skupiny, pokud eh, souhlasí, nemohu to navrhnout sám. Za těchto okolností vy jste asi všichni se přiklonili k tomu, abych nadále pokračoval ve své funkci navrhovatele k této otázce eh, s eh, ohledem na to, že se tato záležitost nevyřeší až do konce prosince. Tímto vám děkuji a i pokud pan předseda dovolí, tak rovnou dám eh, slovo zástupcům politických skupin. Eh, Mr. Foss? Pan Foss k tomu chce něco říci? Děkuji. Děkuji. Jsme samozřejmě připraveni na tom dále pracovat. To znamená, že pokud budeme vědět, že se opravdu ubíráme tím správným eh, směrem a pokud by ještě jiné skupiny či výbory chtěly eh, o tom hovořit, tak samozřejmě se to budeme držet. Kolegyně, prosím. Já budu, budu hovořit za Jutta Kutelan, který, která tu není, protože právě porodila, ale přečtu tedy její stanovisko je to ta stejná žena, o které jsme hovořili posledně. To znamená, že ji nemusíme opět gratulovat. Ano, už víme, že se dítě narodilo, vše je v pořádku, takže já bych ráda poděkovala panu zpravodaji a všem stínovým zpravodem za to, že se shodli na eh, odložení. Jde samozřejmě o zřizování tohoto nástroje pro podporu stability. Eh, samozřejmě, že zaznělo mnoho různých eh, názorů v rámci výboru JIRE a já si myslím, že je důležité v tuto chvíli zvážit všechny zaznělé argumenty ještě předtím, než začneme hlasovat o tomto právním základu, protože na jedné straně tady existuje zcela jasně potřeba ze strany Evropské unie posílit v podstatě budování kapacit právě pro oblast eh, bezpe- bezpečnosti a právě v těch nejzranitelnějších kontextech i s ohledem právě na tu na ty neustále rychlé změny v oblasti bezpečnosti na celém světě. Je zcela zásadní také, aby tento nový nástroj přispívající ke stabilitě a míru byl v souladu s agendou pro stabilitu a rozvoj a pouze tak bude moci, mít, bude moci být efektivně, bude moci přispívat k udržitelnému míru. Pokud by eh, nastaly výjimečné okolnosti a měly by využívány peníze z evropských fondů, tak musí tady eh, existovat ta možnost zajistit technickou podporu a asistenci. Samozřejmě vždy podle eh, kritérií, na kterých jsme se dohodli i v rámci OECD. To znamená, že školení eh, mimo jiné tady těch eh, armádních zdrojů může být používáno pouze jako opravdu poslední možný nástroj. Vždy samozřejmě v souladu také s dodržováním principů právní, právního státu a vždy samozřejmě s ohledem na ochranu místních číslo obyvatel. Potřebujeme tady samozřejmě právní základ. Tady hovoříme o článku 291 eh, a 212, 2112, eh, tak ty nejsou platné nebo nejsou dostatečné, protože tady hovoříme o infrastruktuře vojenských zdrojích, eh, školení a armády. To znamená, že tady nemáme žádný ucelený konečný seznam tuto chvíli se nehovoří o poskytování výbavy, pokud tedy se nehovoří o výbavě, která a který, která je poskytovaná partnerskému státu a máme tady zcela jasné principy také pro humanitární eh, pomoc. Nicméně tady v tomto eh, textu se nehovoří o žádných jaksi vyhraňujících eh, pravidlech. Pokud chceme ale, aby vyjednávání dopadla dobře, včetně tedy s vyjednávání s eh, dalšími výbory, jako je AFET, tak musíme ještě více pracovat. To znamená, musíme v tuto chvíli udělat všechno pro to, aby ten postoj byl ještě konstruktivnější a koordinovanější a, a pouze tak si myslím, že se nám podaří tento eh, návrh prosadit. A poté já si také vzpomínám, že jsme si chtěli vyčkat na zprávu eh, či na posudek právních služeb, takže já nevím, zdali právní služby se již vyjádřily nebo vypracovali nějaký posudek. Děkuji. Děkuji, paní Hautolo. Děkuji. Pouze, abych tomu tady správně porozuměla, to znamená, jakým způsobem se k tomu postavíme dnes. Dovolte mi, abych k tomu něco řekla. Já samozřejmě chci podpořit ten návrh SAD na odložení hlasování, pokud mi dovolíte. Tak já v každém případě musím říct, že jsem opravdu velmi překvapená když jsem četla tady eh, odpověď na náš požadavek ze strany komise, myslím si, vyžádali v podstatě komisi. My jsme požádali komisi, aby se obrátila na své právní služby a poslala nám eh, posudek. Luis Romero napsal dopis eh, tomuto výboru. Odpověď jsme obdrželi včera večer, 23. září jsme psali my. A tady v tomto dopisu se říká, že právní služby se nevyjádřily, eh, to znamená nenapsali žádný posudek k tomuto tématu států a já jsem opravdu neuvěřitelně překvapena, protože já vím, že ten dokument existuje, dokonce znám i to jeho číslo, to znamená, tady v tuto chvíli mám pocit, že komise opravdu se nedrží tady principu té loajální spolupráce mezi institucemi a v tuto chvíli se musíme ptát, jak je to možné, jak k tomu může docházet. A proto eh, já navrhuji, abychom opětovně si tento dokument vyžádali, protože v tomto dokumentu je také posudek právních služeb, protože eh, jinak si myslím, že nemůžeme dále o tomto tématu v rámci našeho výboru debatovat. A mm, kolegyně eh, má pravdu, že my jsme si vyžádali posudek i od právních služeb eh, rady. Samozřejmě, že tato debata není o tom, jak eh, bezpečnost a rozvoj jsou propojeny. Tady hovoříme o eh, právním základu a ať už tomu je jakkoliv, tak všechno, co děláme, musí vycházet ze správného právního základu. To znamená, že se tomu musíme i nadále velmi bedlivě eh, věnovat a kolegyně se vyjádřila úplně stejně. Pane si máte slovo? Počkejte. Tady je něco zvláštního na formulaci v tomto dopise, který je adresován vám, pane předsedo, od pana Romera. Tady se píše, já bych vás rád informoval o tom, že neexistuje žádný eh, žádný posudek. Já bych vás měl informovat o tom. není tam napsáno, já vás chci informovat o tom. Takže já nevím, tady ten, eh, jehož mateřština je angličtina, říká, že to je formace, která je v pořádku. Eh, ale obracím se na komisi. Je tu někdo eh, za komisi, kdo by na to rád reagoval? Ne? Předpokládám, že ne. Není. Tak já si myslím, že se můžeme tedy držet toho, co navrhovala kolegyně Houtala, to znamená, že ještě jednou opětovně náš požadavek pošleme. Pane Kavado, chcete k tomu něco říct ještě? Už se nikdo nehlásí o slovo, takže můžete hovořit. Ano. Já jsem jenom chtěl upřesnit, že ehm, komise to psala tak, jako kdyby ehm, nemělo být stanovisko. Já, ona nepřijímá, ehm, tedy nepřijímá stanovisko. Rada nereagovala. Od rady nemáme ještě nic. Takže máme to z toho, co říkala paní Delvo, paní Utala, mi přijde nutné a vítané. Děkuji, děkuji. V tuto chvíli jsme uzavřeli už i tento bod. A teď budeme pokračovat chůzkou koordinátorů in camera, takže prosím, kdo se tohoto této schůze účastnit nemá, tak prosím, ať opustí tuto místnost.